Dobré dopoledne. Welcome at our Vítáme vás na schůzi Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Myslím si, že můžeme zahájit dnešní jednání. Zaprvé se chci zeptat, zda všichni souhlasíte s pořadem, návrhem pořadu jednání. Můžeme jej schválit? Děkuji. Máme také dobré zprávy. Dnes máme k dispozici tlumočení ve všech 20 jazycích našeho jazykového profilu, našeho výboru. Druhý bod je informace o probíhajících trialozích. Spravodajka paní Gabriel Bischoff zde zatím není, přijde až v 10 hodin, takže tento bod zatím trošku posuneme. Dalším bodem je schválení zápisů ze schůzí. Pokud nemáte žádné námitky nebo připomínky, můžeme schválit zápis ze schůzí. A tím se dostáváme k tématu mobilita pracovní síly a uznávání v případě regulovaných profesí. Jedná se o studii, kterou nám bude prezentovat eh, paní Alena Frišterš. A paní Katalin Adamy Sasar. Ta první je výzkumná pracovnice a ta druhá je eh, vedoucí projektu. Vítám zde obě dámy. Zastupují firmu Milie Consulting. Takže vás poprosím, abyste se ujali slova. Mm-hmm. <clears throat> Dobrý den. Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Elena Friesterš a jsem zde se, svou, eh, se svým kolegou Lorem Adriensemsem. Chceme vám představit studii, kterou jsme provedli pro váš výbor a týká se to pracovní mobility a uznávání v případě regulovaných povolání. Dovolte mi nejprve trochu pohovořit o kontextu. Jak víme, tak eh, mobilita pracovních sil je založena na smlouvách, máme zde volný pohyb služeb a pracovníků, také zde máme strategii 2020, která má zlepšit eh, zastoupení na pracovních trzích a také zlepšit propojení nabídky a poptávky na pracovním trhu. V současné nebo máme informace z roku 2017, eh, že v rámci EU je 9,5 Máme e, aktivních e, pracovníků, 50% z nich e, se usadilo v Německu nebo ve Spojeném království a také víme, že mezi obdobím 2009 a 2017 se pohyb v rámci Evropské unii zdvojnásobil a nyní je to zhruba 1,1 milionu za rok. Za Eh, Rumunsko, Polsko, Německo, Itálie, Bulharsko, to je tedy eh, pořadí zemí za ty poslední desetiletí. Eh, po, později ještě pohovořím o těch hlavních motivacích mobility v rámci EU, ale práce je jednou z těch hlavních motivací. Proto je velice důležité, aby všichni občané Evropské unie mohli vykonávat své povolání po té, co se přestěhují do jiné země a aby také tam byla uznána jejich profesní kvalifikace. Členské státy mají takzvaná regulovaná povolání. Ta regulace probíhá různými způsoby. Máme zde různé, různou míru regulace, také se liší druhy povolání, také se liší i ty podmínky a kritéria, nebo ta přísnost. Celkově je to zhruba tak, že zhruba 22 pracovníků v EU vykonává takzvané regulované povolání, to znamená, že potřebují nějaké povolení předtím, než mohou toto povolání v jiné zemi vykonávat. Cílem je hlavně chránit spotřebitele a občany, chránit jejich bezpečí. Eh, počet těch regulovaných povolo, povolání je více než 5700, hlavně je to sociální péče, doprava, podnikání a vzdělávání. Regulovaná povolání jsou v kompetenci členských států, ale Evropská unie eh, také vyvíjí mnoho úsilí už od 60. let k tomu, aby usnadnila uznávání těch profesních kvalifikací v jiném členském státu. Ještě předtím, než došlo ke vzniku sektorální eh, směrnici v roce 2005, tak byla schválena ještě směrnice o uznávání v případě regulovaných povolání, kde jsou tedy jednotné postupy. <clears throat> V roce 2011 byla tato směrnice přeskoumána a bylo eh, zjevné, že tam jsou stále ještě velké překážky, Eh, zejména se to týká nedostatečného přístupu k informací a také příliš složitých postupů. Proto byla tato směrnice přeskoumána a eh, pozměněna a tato pozměněná směrnice byla eh, schválena v roce 2013 a členské státy měly povinnost transponovat ji do své legislativy do roku 2016. To tedy ta směrnice o uznávání v případě regulovaných povolání. Naše studie se zabývala těmi eh, změnami v této eh, pozměněné směrnici. Na jedné straně jsme zkoumali nedostatky, na druhé straně jsme zkoumali přínosy toho pozměněného změní. A pak jsme se také snažili eh, přeskoumat celkovou perspektivu toho, jak jak to uznávání či neuznávání můžeme porovnat s ostatními faktory, které eh, způsobují bariéry na pracovním trhu a také, jaký to má dopad a jaký má celkově dopad uznávání na mobilitu pracovních sil. Zavněřili jsme se na pracovníky ve zdravotnictví, protože toto je právě jedna z oblastí, která je co do největší míry regulována, také je to velice důležitý eh, sektor pro <clears throat> pracovníky. Také jsme zde měli výzkum od stolu, eh, také různé eh, za rozhovory, také jsme pro, provedli různé kazuistiky, případové studie v rámci jednotlivých zemí. Snažili jsme se zaměřit na klíčové země původu a cíle a také jsme se snažili porovnávat různé regulační systémy. Hmm. Teď se podívám na ty změny. Takovou klíčovou změnou eh, v té směrnici z roku 2013 eh, bylo eh, vzájemné hodnocení. Členské státy měly vyhodnotit, jaké jsou překážky k povoláním v jejich zemi a měly také vyhodnotit, zda to nařízení stále ještě je funkční zda splňuje svůj účel a zda třeba by nebylo možné odstranit alespoň některé překážky eh, k přístupu k některým povoláním. Ukázalo se, že eh, se velice mění informace, které jsou nutné k tomu, abychom mohli ohodnotit tu legislativu. Nebyly zde žádné velké eh, změny v tom přístupu členských států k tomu Eh, k té regulaci. V eh, roce 2018 byla schválena směrnice, která nyní žádá, aby členské státy v případě další regulace budoucnosti uplatňovaly test přiměřenosti, aby také zvážili i třeba rizika, kdy nedojde k žádné regulaci. Pak se byly další změny a další eh, novely. té, které se týkaly té směrnice o uznávání v případě regulovaných povolání. Takže první se týkalo eh, dočasných služeb, byly tam, změny, byly tam eh, změněné, pozměněné některé požadavky nebo byly zjednodušené. Další změna se týkala částečného přístupu, který umožňoval pracovníkům, aby získali částečný přístup k, některé povolá, k některému povolání nebo k některé části toho povolání. To bylo užitečné třeba pro učitele středních škol, ale ukázalo se, že využití této změny bylo velice malé. Další změna byl společný rámec výcviku. Byla to taková myšlenka, že členské státy se mohou dobrovolně eh, rozhodnout, že pro určitou profesi je zapotřebí určitý rámec výcviku a potom, pokud ten člověk projde tím výcvikem, tak bude mít automaticky uznáno své povolání. Zatím tedy zde vznikl pouze jeden takový systém a bylo to pro lyžařské instruktory. Tam se dohodlo 11 členských států na tomto systému. Eh, jeden z takových klíčových eh, změn z roku 2013 byl vznik Evropské profesní, Evropského profesního průkazu. Nyní je, to šest, nyní je to pro šest eh, povolání. Takové mezi nimi jsou třeba horští vůdci a zdravotní sestry ale mm, tento nástroj se také používá velice omezeně. Například mezi zdravotními sestrami je to pouze asi 1% žádostí, to znamená pouze 1% žádostí zdravotních sester používá tento nástroj. Ale třeba mezi těmi horskými vůdci to je velice úspěšný nástroj. A, takže, ale obecně můžeme říci, že tento způsob uznávání e, je e, se příliš nepoužívá. Další jsou jednotné kontakt, jednotná kontaktní místa. Členská, členské státy měly zřídit pouze jednotné, jedno jednotné kontaktní místo kde ten žadatel o práci může získat veškeré informace o tom postupu pro eh, uznávání povolání a také občané eh, měli mít možnost k celému tomu postupu uznávání v případě regulovaných povolání přes internet. V členských státech, kde jsme prováděli případové studie do hloubky, <clears throat> se ukázalo, že ve třech zemích to není možné, aby celý ten postup uznávání proběhl přes internet a v tom jednom členském státu tam se to týkalo pouze některých povolání. V některých členských státech chyběly jasné informace o celém postupu, také tam byla určitá jazyková bariéra, to znamená, že třeba ty informace byly pouze v úředním jazyce té domovské země, nebylo to přeloženo třeba do jiných jazyků. Pak tam jsou ještě další změny, o kterých teď nebudu hovořit, protože na to nemám příliš času. Obecně vidíme, že tyto, tato ustanovení a tyto nové formy nebyly příliš využívány. A teď bych <clears throat> se chtěla podívat na klíčové faktory, které motivují pracovní mobilitu a jakou váhu má uznávání v případě regulovaných povolání eh, pro pracovní trh, je to um, překážka. Jak už jsem říkala předtím, eh, práce je jedním z hlavních důvodů proč se lidé v rámci Evropské unie stěhují do jiné země. 51% lidí říká, že se přestěhovalo do jiného členského státu kvůli tomu, že tam eh, začnou eh, pracovat nebo že tam budou hledat práci. Pak tam byla určité procento lidí, kteří se eh, stěhují kvůli rodinným, z rodinných důvodů, ale často to je manžel nebo manželka, který následuje svého manžela nebo manželku, který se právě stěhuje za prací. Mobilita, pracovní mobilita je motivována eh, faktory, motivačními faktory, zejména to jsou mzdy, pracovní podmínky a životní podmínky. Také to může být i právní přístup eh, k pracovnímu trhu a k možnosti pobytu v období 2011 a 2014 se ta mobilita zlepšila, protože také tehdy vypršela různá přechodná opatření. Vidíme také v té době vyšší mobilitu třeba u zdravotních sester nebo pečovatelů. Dalším takovým motivačním faktorem je geografická a jazyková blízkost. Vidíme, že Eh, je vyšší mobilita mezi zeměmi, které jsou sousední nebo které jsou blízké a také je vyšší mobilita mezi zeměmi, které mají stejný jazyk. Také eh, zde máme takzvanou přeshraniční mobilitu. Někdy vidíme, že dokonce ten jazykový faktor vyváží i rozdíly, nebo je, je, je silnější než eh, jazyk, pardon, než výše platu. vidíme, že nemáme úplně jasné odpovědi, také nemáme dostatek informací, která by byly a kvalitních dat, které by nám ukázaly, jako, jak silný je ten faktor, který se týká eh, uznávání, povolání a těch postupů. Ale když se podíváme na rozhodnutí, která se týkají uznávání v případě povolání, to je ta zelená křivka, tak vidíme, že za posledních pět let také dochází ke zvyšování. Za posledních pět sedm let vidíme, že obecně ta rozhodnutí o uznávání sledují ten trend mobility, zvyšující se mobility. Také vidíme, že podíl eh, těch rozhodnutí, která byla kladná, byla více než v 85% žádostí. A vidíme tedy, že to, že hlavní, že, že ti, kteří chtějí eh, uznávání, kteří žádají o uznávání nebo kteří eh, chtějí pracovní mobilitu, tak to pro ně není tak velká překážka. Ovšem zase vidíme, že jsou zde rozdíly mezi jednotlivými povoláními a mezi zeměmi původu. Co se týče zemí původu, tak například vidíme, že zdravotní sestry z některých východních, eh, evropských zemích nebo Chorvatska mají vyšší podíl kladných rozhodnutí. Mm, jsou tam různá kompenzační opatření, takže například eh, mají tam nějaká adaptační opatření nebo musí mm, procházet různými některými testy. Ale zdravotní sestry třeba z Itálie, Španělska nebo z Německa, tak tam vlastně ten podíl byl téměř nula. A teď, co se týče těch jednotlivých profesí, tak vidíme, že zejména mezi povoláními které spadají do takzvaného systému automatického rozhodnutí. To znamená, že v celé, členské, v celé Evropské unii bylo to na vzdělávání harmonizováno třeba u lékařů nebo zdravotních sester, tak tam je podíl kladných rozhodnutí velice vysoký, 90 až 100 ale na druhé straně třeba u povolání, kde tomu tak není, kde není harmonizovaný systém, tak tam ten podíl kladných rozhodnutí je nižší třeba u eh, učitelů střední škol nebo fyzioterapeutů. Je to pouze 60 až 80 Také je důležité upozornit na to, že tyto trendy jsou eh, do velké míry tvořeny právě zdravotními sestrami. Zdravotní sestry jsou velkou skupinou, která potřebuje uznání, povolání, je to mm, vyžadováno. Zhruba čtvrtina těchto osob jsou zdravotní sestry, které cestují za prací do jiné členské země. A v případě zdravotních sester se považuje tato směrnice za velice užitečnou. Říkají, že to tedy zlepšilo uznávání v jiných členských státech. Zejména eh, to zlepšilo uznávání kvalifikací z východoevropských zemí. Eh, je to také i díky harmonizovanému systému vzdělávání a také tomu, že byla přijata příloha 5, která umožňuje automatické schvalování Eh, určitého druhu vzdělání. Pokud porovnáme tato čísla s celkovým pohybem v aktivních pracovníků třeba v roce 2016, tak vidíme, že to je pouze 10%. To znamená, pouze 10% cestuje za prací a eh, požaduje uznání v případě regulovaného povolání. 20 všech pracovníků Evropské unie, kteří pracují v, v tom regulovaném povolání, Takže můžeme se ptát, zda je zde dostatečná osvěta, dostatečné informace nebo dostatečný přístup eh, k tomu systému uznání v případě těchto povolání. Když jsme se ptali evropských občanů, tak eh, říkali, že problémem je nedostatek informací a také neuznání jejich kvalifikace. Podle Eurobarometru z roku 2014 to bylo tak, že 4 občanů Evropské unie se eh, pokusili vyjet za prací nebo za studiem do jiného členského státu, ale nepodařilo se to. Zdá se, že ty 4 nejsou příliš, ale pokud eh, ale i ten samotný počet, celkový počet těch lidí, kteří se snají, v podstatě ten počet těch obyvatelů, kterým se to nepodařilo, je stejný jako počet, kterým se to podařilo. A z těch 4% je asi 2% ještě říkali, že jim chyběl přístup k informacím, zda to jejich povolání bude nebo nebude uznáno v té jiné zemi. A protože ta informace chyběla, tak to byla také překážka, aby eh, šli za prací do jiné země. A Další eh, říkali, že ten jejich budoucí zaměstnavatel jim neuznal to povolání nebo tu kvalifikaci. Čili neuznání může být překážkou jako takovou, ale také může být překážkou toho, že ten člověk sice získá práci, ale ne v tak vysoké kvalifikaci, jako má. To znamená, je zde problém toho, že lidé pracují eh, v povolání, které neodpovídá jejich kvalifikaci, pracují vlastně v nižším. Eh, například u pečovatelů je to 40%, kteří pracují na místě, které neodpovídá jejich kvalifikaci. Vlastně ta kvalifikace je vyšší, než na to místo potřebují. Takže oni jsou jednak překvalifikováni subjektivně i objektivně a z důvodu překvalifikování, nebo kromě toho důvodu překvalifikování je tam také ještě důvod, který se týká eh, špatných jazykových eh, znalostí. a nebo také i další překážkou může být i nedostatek samotné eh, toho uznání té kvalifikace. Takže teď máme určitá doporučení, co lze zlepšit, co lze učinit. Za prvé je důležité zlepšit přístup k informacím a také druh informací. Eh, týká se to regulač- těch regulatorních požadavků. Ehm, týká se to tedy zejména té databáze regulovaných povolání v Evropské unii. Záleží hlavně na členských státech, nakolik ty informace jsou přesné a jasné. Jsou té národní nebo ty vnitrostátní internetové stránky. Informace by měly být v několika jazycích, také byste měla být osvěta o těch různých nových možnostech, jako to, jaké třeba přináší ta eh, revidovaná směrnice. A členské státy říkají, že by bylo také dobré, aby se častěji aktualizovala příloha 5, která zatím eh, uvádí povolání, která mohou být automaticky uznávána. Pak je zapotřebí ještě větší výzkum, je zapotřebí eh, pokračovat eh, v tom eh, hodnocení, v tom vzájemném hodnocení členských států, které bylo zahájeno, je důležité, aby členské státy pochopily více, co všechno přineslo to, ta směrnice uznávání v případě regulovaných povolání. A také se musí ještě více přeskoumat všechny překážky, které so, stojí na cestě třeba novým metodám, které právě přinesla ta nová směrnice, třeba ten dílčí přístup. Občas je velice těžké najít informace a data, která se týkají toho, proč některá ta nová metoda nebyla využívána. Někdy také členské státy příliš nereagují, nejsou příliš ochotny odpovídat, takže by bylo užitečný další, přízk, další průzkum na toto téma. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji za velmi komplexní prezentaci a za opravdu zajímavé údaje o pracovní mobilitě. Teď bych vás, milí kolegové, chtěla vyzvat, abyste kladli otázky. Nejprve se uděláme první kolečko otázek a odpovědí, v tom se vyjádří koordinátoři, takže prosím. Máte nějaké otázky, poznámky k prezentaci, k tomuto tématu? Mr. Pislaru, please. Pan Pislaru, prosím. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci. Já se domnívám, že ty závěry prezentace jsou takové trochu temné, řekl bych eh, špatné zprávy, alespoň pro nás. To, co jste prezentovala v této části, eh, to, co tady máme napsáno, já chápu tak, že jedno z nejdůležitějších opatření, které mělo navýšit pracovní mobilitu a uznávání v této oblasti, se téměř nepoužívá. To EPC tedy Evropský profesní průkaz. Vy jste říkala, že e, to mělo sice dopad u těch e, horských průvodců, ale když se na to podíváme obecně, tak jaký dopad to mělo? Upřímně řečeno malý. Vy jste zmiňovala 1%, ani ne 1% využívá tento zvláštní nástroj, který jsme vytvořili za účelem e, zvýšení pracovní mobility. A toto, tento konkrétní nástroj, Evropský profesní průkaz, také měl být navázán na digitalizaci systému, tak aby bylo například možné digitálním způsobem notifikovat jednotlivé členské státy. Jako člen této instituce z perspektivy občanů tedy musím poznamenat, že mi provádění těchto opatření dělá starosti. Rozhodně to dokazuje, že na úrovni členských států není dostatečná politická vůle toto prosadit. A také to naznačuje, že vlastně celý systém se stále potýká s překážkami. Já bych vám chtěl položit jednu otázku respektive měl bych jedno velmi pragmatické e, doporučení. Pokud byste to měla velmi zhrnout, tak jaké další kroky by měly být podniknuty, například ze strany instituce, jako je e, parlament nebo komise? Jak bychom měli při implementaci postupovat? Jaké konkrétní praktické kroky by měly být zavedeny, aby se celá tato problematika zlepšila? Děkuji. Děkuji vám. Nejprve si vyslechneme všechny otázky a potom přistoupíme k odpovědím. Paní Jongerius, Děkuji. Děkuji vám také za zprávu a za prezentaci. Myslím si, že to rozhodně je užitečné. Pokud je o mne, když se podívám na situaci ve vlastní, v, naš, v mém členském státě, tak vidím, že některé věci jsou stále problematické. Například eh, pečovatelka z Jižního Německa nebo eh, z Nizozemska nemá možnost pracovat v Belgii. Je to problematické. Je to otázka, ve které se na mne eh, lidi stále obrací a říkají, proč nejste schopni to vyřešit. Takže já bych se zeptala, respektive zmínila to, že hlavní problém spočívá v tom, co nazýváme právě ta regulovaná povolání. Například eh, vyučování, pečovatelství, péče o děti nebo o eh, starší občany a tak dále. Tato povolání a má otázka souvisí také s tím, eh, co zmiňoval kolega Pislaru. Jaké si myslíte, že by měly být naše následující kroky? Jde o to, že bychom například měli požádat o přeskum této směrnice, anebo to není ten hlavní problém a ten spočívá v něčem jiném. Jde například o to, že musíme dále vzdělávat, informovat sociální partnery um, a různá regulovaná povolání. Měli bychom se jich možná zeptat, zda jsou k dispozici, nebo zda jsou skutečně nutné všechny požadované uh, znalosti a schopnosti, protože to se někdy také zmiňuje, proč například není možné pracovat eh, v oblasti pečovatelství v Německu. Je to z toho důvodu, že v Německu se, považuje 20, se, se vyžaduje 26 eh, týdnů praxe, zatímco v Nizozemsku je to méně 24, takže jaké další kroky by měly být podniknuty na evropské úrovni a také na úrovni členských států? A Možná by se do toho měli zapojit také naši partneři, měli bychom s nimi debatovat o tom, do jaké míry je nutné regulovat tuto problematiku. Paní Petr Hansen. Ano, děkuji, děkuji za zajímavou prezentaci. Já bych měla dvě otázky. První z nich také souvisí s tím, co už zmiňovali mý dva kolegové. Máte nějaké příklady osvědčených postupů ze členských států, něco, na co bychom se mohli podívat a inspirovat se tím? A dále, jakou úlohu hráli eh, v rozvoji, digitální mobili, v rozvoji eh, pracovní mobility digitální systémy a jak bychom toho mohli využít eh, do budoucna? Děkuji, paní Rafalská. Já bych se chtěla zeptat, a, a, na ten výzkum, jestli budete pokračovat v tom výzkumu, protože ten výzkum se zaměřil eh, jenom na určitý počet států a hlavně se eh, zaměřil na ochranu zdraví. A otázkou je, jestli by eh, jste se neměli ve výzkumu zaměřit na další sektory, které se vyznačují velkou mobilitou, jako je stavebnictví a doprava. A jestli náhodou, my máme všichni takové přesvědčí, eh, že díky regulaci zvyšujeme mobilitu a často zapomínáme na to, že eh, do největší míry jsou to vždycky individuální pracovní rozhodnutí eh, v důsledku situace na trhu práci, vzhledem k možnosti do mm, zaměstnání, vzhledem k rodinné situaci, eh, vzhledem k kulturní blízkosti, zeměpisné blízkosti a tak dále. Takže já si myslím, že takovéto informace by měly být k dispozici a by lidé měli možnost si vybrat. Děkuji. Thank you. Děkuji. A teď plynule přejdeme ke druhému kolečku otázek eh, od poslanců. Jako první pan Forvas. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes je Evropský den eh, rovných platů a já si myslím, že můžeme být eh, na sebe hrdí v rámci EU respektive nemáme na co být hrdí, protože ženy uh, pobírají o 16% nižší plat než muži a to je věc, na kterou jsem chtěla upozornit. A teď uh, k této problematice. Jak budeme postupovat, pokud je o přístup k informacím a jak budeme konkrétně realizovat stanovené cíle? Pan Bobtanga. Ano, děkuji. Já jsem si přečetl s velkým zájmem tuto studii a zaznamenal jsem, že hodně zmiňujete pozitivní dopad regulace, konkrétně na platy a také na školení a vzdělávání pracovníků. Pozitivní dopad to mělo i na kvalifikace a kompetence. Potom také říkáte, že deregulace v žádném případě eh, nezaručuje zvyšující si, se eh, pracovní mobilitu, což je podle mne důležité konstatování. A má otázka z toho tak trochu vyplývá. Zajímalo by mne, Zda v rámci tohoto mechanismu a jeho rozvoje, tedy eh, automatického uznávání prof, profesních kvalifikací, by nestálo za to možná také zohlednit potenciálně negativní dopad na pracovní podmínky nebo jiné podmínky, které by to mohlo mít v těch zemích, kam mobilní pracovníci odjíždějí. Takový mm, negativní dopad, který by mohl vyplynout z toho, že budeme odrazovat od toho, aby se investovalo do vzdělávání, do eh, zvyšování platů a do zlepšování pracovních podmínek. Děkuji. Děkuji, paní Doner. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za vypracovanou studii. Já jsem si položila jednu otázku. Zajímalo by mne, zda existuje nějaký specifický program Erasmus u těchto regulovaných profesí, zvláště pokud je o učňovství protože já si myslím, že by to bylo zajímavé už od začátku vzdělávání nebo školení, ehm, že by to mohlo pomoci rozvoji mobility. Děkuji. Děkuji paní Rondiveli. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem měla jednu otázku k profesím, o kterých se hovořilo eh, v této studii. Protože ve studii se v určité fázi uvádí, že procesy automatického uznávání pokud je o minimální eh, prach požadavků, prochází teď eh, procesem harmonizace na evropské úrovni. A toto vzájemné uznávání eh, minimálního školení a vzdělávání dobře funguje. To tam zaznělo. A já jsem se chtěla zeptat v souvislosti s tou studií, která byla provedena. U profesí, které byly zkoumány, se mi zdá, že existuje ještě další eh, mobilita zeměpisná a jazyková v rámci EU a eh, v rámci vaší studie by mě zajímalo, jaký další krok by měl být eh, proveden, kromě uznávání minimálního vzdělání. Podle vás je možné, abychom na evropské úrovni mohli mít nějaký legislativní nástroj pro uznávání profesí, eh, profesní úrovně, tedy u těchto eh, regulovaných procesí uznáv, profesí uznávaných eh, v celé EU. Děkuji vám za všechny otázky, za to, že jste aktivní a nyní dostane slovo náš host, tak aby odpov, mohla odpovědět na dané otázky. Prosím. Děkuji vám za otázky. Nejprve první otázka, která se týkala eh, překážek, na které narážíme v souvislosti s evropským profesním průkazem. My jsme do studie eh, zapracovali několik aspektů, které mohou být považovány za překážky při používání EPC, Evropského profesního průkazu. Jedna z těchto věcí je taková praktická, jde o eh, povědomí. Zatím Evropský profesní průkaz není dobře znám veřejnosti a to je také jeden z důvodů, proč se dostatečně nevyužívá. Další věc, dochází k obtížím při samotném eh, využívání. Některé zúčastněné strany nám sdělily, že používání Evropského profesního průkazu je dosti komplikované. A také existují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. To znamená, některé členské státy eh, podporují příslušné orgány, aby eh, tento průkaz využívali, ale jiné ne, takže to je také komplikované. Na toto by se dalo zareagovat eh, příslušnými orgány členských států, tím, by, že, tím, že by se zaktivnili, ale také je možné šířit povědomí ze strany evropských institucí, tak aby se o tom více vědělo. Další otázka. Je nutné přistoupit k přeskumu směrnice? anebo problém spočívá jinde. Nebo zase je, lép, je nutné um, sociální aktéry lépe informovat. Toto je asi otázka, které by se neměl ujmout parlament nebo komise, ale spíše členské státy, protože to je problém týkající se regulace v rámci členských států. Jak už eh, jste říkali, rozdíl například mezi německými zdravotními sestrami a nizozemskými. V Německu se vyžaduje 25 týdnů praxe, tak to je právě mm, problém Německa. Německo se rozhodlo, že stanoví vyšší standard pro uh, příslušníky této profese a to zatím je tedy spíše asi otázka členských států a politických cílů, které si státy kladou. Zda se rozhodnou, uh, zda sníží nebo budou harmonizovat profesní kvalifikace některých profesí. Je pravda, že některé profese už jsou harmonizovány na úrovni um, školení a vzdělávání, to jsou tedy profese, které spadají pod automatické uznávání architekti, eh, lékaři i některé zdravotní sestry a tak dále. A to je právě volba členských států, zda přistoupí k harmonizaci či ne. Ale u jiných profesí k tomu ještě nedošlo. A je to tedy spíše otázka regulace v členských státech. Potom další otázka. Ano, musíme mít na paměti, že eh, regulace povolání kompetence spadající do pravomoci členských států a Není tedy možné to zase tak ovlivnit eh, prostřednictvím legislativy. Ale co je důležité při případné, případném přeskumu směrnice znovu je to, že musíme jednak zajistit eh, správnou transpozici. V roce 2016 došlo ke kontrole souladu samozřejmě a posuzovala se situace. A také v roce 2016 bylo zahájeno řízení pro porušení předpisů vůči téměř všem členským eh, státům z toho důvodu, že byla směrnice buď eh, nesprávně nebo nedostatečně transponována. Takže jednak se musí zajistit eh, splnění tohoto aspektu, to znamená správná transpozice a potom také implementace. Pokud je o vzdělávání a školení, Možná by bylo dobré dále investovat do digitál, rozvoje digitálních schopností evropských občanů. Víme, že 40 evropských občanů mají nedostatečné digitální schopnosti a znalosti. A když se my snažíme digitalizovat celý systém uznávání, tak eh, někdy lidé k němu nemají přístup právě z toho důvodu, že nemají potřebné zkušenosti nebo schopnosti, takže to nebude fungovat. Potom další věc, jak už jsem říkala, musíme dále eh, podporovat výzkum tím chci také odpovědět poslankyně, která se ptala na to, zda se bude ve výzkumu dále pokračovat. Já doufám, že ano. To vždy záleží na tom, kdo eh, o výzkum požádá a kdo jej bude financovat. Ale například DG Employment Evropské komise provádí velký objem výzkumu, hodně se zabývají školením a vzděláváním a rozvojem schopností a v tom se samozřejmě bude pokračovat. Další otázka týkající se osvědčených postupů v členských státech. Například v Německu jsme zjistili, že Německo vytvořilo ústřední orgán pro posuzování eh, ekvivalence ve zdravotnictví a ukázalo se, že díky tomu se celý proces eh, uznávání zrychlil. Protože obecně řečeno, Proces uznávání mohou mít na starosti různé typy eh, orgánů, profesní organizace například. Někdy se to celé provádí na regionální úrovni, v Itálii a Německo Německu například, kde mají regiony velké kompetence, to mají na starosti právě oni a tím se potom celý proces komplikuje pro daného jedince a také to déle trvá. Takže centralizace celého procesu posuzování, eh, uznání celý proces urychlilo. Dalším příkladem by mohlo být to, že Německo a Polsko spolu začaly vyjednávat a vytvořili společné školení eh, ve zdravotnictví pro zdravotní sestry. Cílem právě bylo zjednodušit pracovní mobilitu mezi těmito dvěma zeměmi. A takto by měla postupovat také EU. Měla by podporovat členské státy v tom, aby společně vedli dialog, aby vyjednávali a snažili se lépe pochopit eh, obsah vzdělávání a kvalifikací, které jsou požadovány v tom druhém členském státě. Do jisté míry to již probíhá prostřednictvím systému IMI, což také ve studii zdůrazňujeme. Další otázka se týkala toho, zda automatické uznávání či harmonizace nemohou být také negativní dopad, například na pracovní podmínky. Nejprve chci poznamenat, že podle mne uznávání samo o sobě anebo harmonizace sama o sobě nepovedou k deregulaci. protože budeme mít eh, stanoveny minimální požadavky, například ehm, u těch zdravotních sester si myslím, že by se tím naopak navýšila úroveň požadovaných eh, zkušeností. Zaznamenali jsme za posledních deset let, že v mnoha zemích se vzdělávání zdravotních sester změnilo. Původně to bylo pouze praktické vzdělání, ale stalo se z toho i akademické vzdělání, tak aby to bylo v souladu s boloňským systémem 3.2. Takže já bych neřekla, že by harmonizace sama o sobě mohla vést k deregulaci. Také nesmíme zapomínat na to, že když, stupnic, když směrnice žádá po členských státech, aby eh, posoudili situaci, tak je vlastně žádá, aby posoudili dopad této regulace, této směrnice a aby také posoudili nebo srovnali obsah směrnice v kontextu rizik ohledně zdraví a bezpečnosti a aby načerpali nové informace v této souvislosti. Naše studie se zaměřila na dostupnou literaturu o dopadu eh, tohoto této právní úpravy na různé profese, ale samozřejmě je to velice specifické, v každém členském státě se to liší, také se to liší podle jednotlivých profesí a z toho, důvodu, z toho důvodu je nutné toto posouzení provést na úrovni členských států a také musí proběhnout eh, výměna informací o těch dopadech. Um, ta uh, Tak pokud jde o otázku, jestli je Erasmus pro uh, profesní vzdělávání, tak tohle není otázka, která by přímo souvisela se směrnicí. Protože ta směrnice se eh, týká jenom profesních kvalifikací po vzdělávání. Ale teď je, myslím, Erasmus+, Plus, eh, který také obsahuje profesní vzdělávání a tak dále. A myslím si, že v rámci eh, normálního Erasmu eh, jsou, jsou nějaké praktické stáže a tak podobně, ale směrnice se toho netýká. Další otázka se týkala toho, jestli mobilita není spíš osobní otázka v, eh, jestli ji nespouští eh, spíše osobní eh, rozhodnutí a podmínky na pracovním trhu. Já jsem se pokusila toto zdůraznit. Uznání nebo neuznání není považováno za faktor. Například zúčastněné strany v Rumunsku nám řekly, že lidé migrují kvůli tomu, že se jim uznává a Eh, kvalifikace někde jinde. Eh, samozřejmě to usnadní, eh, ale není to klíčový faktor. Ten klíčový faktor je rozdíl v platech. Víme, že u některých základních povolání, například v Německu nebo v Británii, to jsou ta, u kterých potřebujete jenom nižší střední vzdělání, tak tam jsou ty platy vyšší než u některých eh, vysoce kvalifikovaných eh, povolání v Rumunsku. Takže to jsou hlavní klíče mobility, hlavní faktory mobility. Potom taková například úsporná opatření, eh, která byla nařízena některým členským státům na začátku hospodářské krize a škrty ve veřejných eh, výdajích eh, v zdravotním sektoru, ve zdravotnictví vedly k eh, emigraci ze zdravotnictví. Například ve Španělsku a v Itálii od začátku hospodářské krize se toto stalo a ve Španělsku se pořád se ještě nezotavily ty toky, se eh, zatím ještě tolik neobrátili. Takže je tady pořád jasný odchod z Itálie. Takže ty obecné podmínky na trhu práce jsou jistě velice důležité. A eh, pravděpodobně, eh, pravděpodobné je, že lidé se budou pohybovat, ať už se jejich kvalifikace uznají nebo ne. Ale samozřejmě Řada lidí, zejména eh, v zemích, kde ty eh, rozdíly nejsou tak velké, nebo lidi, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, eh, se pravděpodobně nepřesilují, pokud nebudou jejich kvalifikace uznány a nebudou moci pracovat ve svém oboru jinde. Dobrá myslím, že toť vše. Děkuji vám eh, za všechny ty informace, eh, za všechny ty eh, údaje pro debatu položenou na, no, opírající se o data. Pro debatu na našem výboru potřebujeme hledat taková dobrá řešení, abychom mohli řešit všechny ty výzvy na pracovním trhu i pokud jde o mobilitu o pracovních sil. Takže děkuji, že jste mezi nás přišli a za všechny vaše odpovědi a za prezentaci. A teď budeme eh, velice krátce hlasovat. It's not 10 o'clock. Není ještě 10 hodin. Takže buď můžeme počkat, nebo se můžeme po toho pustit, co si myslíte, že je lepší. Raději počkáme tedy do deseti, čtyři minuty. Potom budeme hlasovat a potom eh, vám řeknu informace o trialogu 883. It's 10 o'clock. Je 10 hodin, vážní kolegové. Takže se pustíme do hlasování, bude krátké. Takže musíme přijmout návrh stanoviska k mobilizaci Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci. Takže budeme tedy hlasovat o všech odstavcích v návrhu eh, eh, v dopisu, kromě eh, těch původních ustanovení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Teď úvodní ustanovení D, návrh GUE, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Odstavec 3, znova návrh GUE, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat po jménech, takže použijte prosím kartičky. Jste připraveni? Zahajuji hlasování. Hlasili jste, hlasovali jste všichni? Ne, paní Jungerius, ne. Končím hlasování. Přijato. Mnohokrát vám děkuji. So now uh, we get to the point one. A teď se dostáváme k bodu 1, to jsou informace o trialu 883. Eh, Přišla mezi nás paní Bischoff, akorát čas, takže se můžeme pustit eh, do informací. Děkuji, paní Bischoff. Dobré ráno vám přeji. Mám eh, dobré zprávy. Vážení kolegové, eh, tohle je velice důležitá, eh, důležité sdělení. Vím, eh, že jste na něj všichni čekali, takže nechť teď zazní z úst paní Bišov. Já myslím, že všichni jsou ještě nadšení z toho výsledku hlasování. Ten trialog o 883 je velice důležitý. Členské státy to bude hodně zajímat. Hledá se řešení složitého eh, tématu a trialog eh, přinesl výsledek, ale na hradě eh, nezískal většinu, takže proběhlo první, proběhlo první kolo trialogu a hm, tam obě strany vyjádřily vůli dosáhnout koncenzu a dotáhnout toto vyjednávání do konce. Asi víte, že koordinátoři eh, se dohodli na mandátu, eh, konference předsedů to podpořila a my se tedy zaměříme jenom na věci, které byly kontroverzní a tam, kde eh, rada nevytvořila většinu a nebudeme obývat, otevírat celé vyjednávání, protože to by znamenalo, že bychom to nebyli schopni dotáhnout. byl odveden velký kus práce, úspěšně a podařilo se nám eh, dostat více než 80% tohoto a v 883, jak víte, že pokud všichni budou tak trochu nespokojení, tak je to dobrý výsledek. A v tuto chvíli eh, eh, je, jsou tam, je tam velká nespokojenost a já vás chci informovat o tom, na čem jsme se dohodli. Takže budeme projednávat eh, podporu v nezaměstnanosti pro přeshraniční eh, pracovníky. To jsou eh, mm, řádky 65 až 70. To je velice složité, protože na radě jsou odlišné názory a čekáme na to, až rada přijde se zvláštními věcmi, které chce. A také souhlasíme s stínovými zpravodaji. A teď budeme pokračovat. budeme čekat eh, na to, s čím přijde rada. Víte, že parlament uzavřel velký kompromis, ale také jsme něčeho dosáhnout. A, a teda se nám podařilo něčeho dosáhnout a to chceme si zajistit a uvidíme, jestli se nám podaří eh, dosáhnout velkého koncenzu. Druhá věc eh, je platná legislativa. Víte, že probíhá o tom eh, řada eh, debat a já vám teď řeknu, o jakých řádkách budeme vyjednávat. 48, 71, 78, 85 a 86 a to první bylo 40a. A také důležité je eh, zajistit výsledky z minulých vyjednávání a, pokusit se o, dosažení výsledku s radou v nadcházejících měsících. Ve Štrasburku tedy proběhl první trialog, byla to otevřená atmosféra. Dohodli jsme se tady na rozsahu vyjednávání a teď se pustíme do těch skutečných vyjednávání v nadcházejících fázích, ale pořád jsem optimistka ohledně možného výsledku a to protože jsem realistka. Já vím, že eh, všechny strany nejsou spokojené se stávající situaci, takže je ochota obou stran dobrat se dobrého výsledku. Děkuji vám, paní Bischoff. Jenom připomenu, eh, že máme dvě zasedání sínových zpravodajů před příštím dialogem a to první <coughs> bude 7. listopadu, pak 11. listopadu. 11. listopadu bude také příští dialog. Pan Willemsen? Děkuji vám, paní eh, zpravodajko, eh, za aktuální informace. Já bych se vás akorát zeptal, jestli byste mohl potvrdit, že otázka získávání kreditu eh, za podpory v nezaměstnanosti není součástí vyjednávání, i když se o tom vyjednávalo ve členských státech. Madam Bischoff, uh, you can answer the... Paní Bischoff, můžete odpovědět, ale nemusíte. Možná, že nemáte tu odpověď. Možná, že tuhle debatu bychom mohli nechat na zasedání sněmových zpravodajů. Ale eh, jak chcete. Možná, jestli jsou nějaké další dotazy, tak bychom je sebrali. A pokud ne, tak No, tady jsme neměli vést debatu, ale spíš takové informace o trialogu, ale prosím, uvidíme. Já říkám, eh, čekáme na to, s čím přijde rada, ale bude to velice omezený rozsah, na kterém eh, se dohodli koordinátoři, konference předsedů a obě dvě strany. A nebudeme otevírat žádné další záležitosti. Dobrá, děkuji vám za informace, pan Radky. Chtěl jsi něco dodat? Zeptat se. Prosím. Děkuji. Budu mluvit německy. <clears throat> Chtěl jsem vědět na začátek, protože jsem slyšel od vyslanců, že vzhledem k rozsahu eh, je velká nespokojenost. Jestli můžeme vycházet z toho, že tohle téma ehm, bylo eh, pro jednou odloženo eh, ad acta, nebo se bude ehm, Eh, jednat nějak věcně, nebo se bude otvírat eh, znovu tento sud, eh, abychom za některé věci mohli ještě něco vyhandlovat výměnou. Rada souhlasila s tím rozsahem a bylo to, byla to složitá debata. Ale jak říkám, v 883 není nic jednoduchého, ale rozsah byl dohodnut oběma stranami a proto eh, se předsednictví maximálně bude snažit, aby se toto nestalo. A já také nepůjdu tímhle směrem a myslím si, že je to důležité pro všechny přítomné, abyste to věděli. Jakmile se pustíte eh, tímto směrem, tak eh, o to přijdeme. A to musíme mít na paměti. Máme příliš mnoho milionů eh, pracujících v Evropě, kteří čekají na dobrý výsledek. My všichni eh, dostáváme různé informace eh, z rady a uvidíme, jak to opravdu dopadne 11. až proběhne příští dialog a můžeme se o tom pobavit eh, více na eh, zasedání stínových zpravodajů, že tohle opravdu asi není eh, to vhodné fórum. Všichni jsme ve styku s nějakými informačními zdroji z rady, ale uvidíme, jak to půjde. Paní Bišov? Pro mě je tady transparentnost velice klíčovou věcí. Tady musíme držet pohromadě jako parlament a proto jsme se dohodli, že eh, podám eh, zprávu po prvním zasedání a budu to dělat i nadále. Pokud eh, budete něco chtít říct, tak řekněte. Samozřejmě ale společně budeme probírat naši strategii se štínovými zpravodaji a, a postaráme se o to, abyste všichni byli řádně informováni o těch vyjednáváních. Dobrá. Tím se dostáváme k prezentaci, kterou jsem chtěla velice slyšet a jedná se o aktuální eh, stav eh, zaměstnávání eh, lidí z autistického spektra v Evropě, bariéry, správné postupy a trendy. Já jsem velice ráda za tuto prezentaci. Všichni víme, že autismus je epidemie 21. století. A pokud já vím, jeden, jedno z deseti tisíc dětí minulosti eh, toho se to týkalo a teď je to i jedno z 59 nově narozených. Takže ta data jsou opravdu stále vyšší a v nedávných desetiletích eh, ten počet lidí eh, diagnostikovaných se zásadně zvýšil a tato studie se zaměřila na to, že 76 až 90 eh, eh, dospělých autistů je nezaměstnaných. Navzdory společenským bariérám tito lidé mohou eh, být skvělými zaměstnanci díky řadě svých silných stránek, ale proto potřebujeme politiku opřenou o data, abychom mohli tedy podporovat výměnu mezi členskými státy, vycházet ze správných postupů a také podporovat školení profesionálů ve všech sektorech. K lepšímu pochopení autismu je nejdůležitější předběžnou podmínkou kvalitní výzkum a proto jsme tu dnes. A proto budeme naslouchat paní Aureli Baranger, Určitě nám řeknete, jak se to správně eh, vyslovuje, která je ředitelkou Autism Europe eh, a představí nám eh, výsledek své práce v posledních letech a zejména výzkum o zaměstnávání autistů. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ráda, že jsem tady dnes eh, s vámi a děkuji výboru eh, za příležitost prezentovat eh, zaměstnávání autistů v Evropě. Jak říkáte, lidé autistického spektra představují významnou část populace, stále více lidí je diagnostikováno a také jsou tady lidé, kteří nejsou diagnostikováni v Evropě. Takže dnes pohovořím o různých otázkách. Nejdříve vám eh, připomenu trochu, co to je autismus a jaká je eh, situace eh, v zaměstnávání lidí s tímto, jaké jsou bariéry k zaměstnávání, jaké jsou silné stránky autistů a jaké bariéry tedy existují. V posledních letech proběhla řada iniciativ, zejména v oblasti nových technologií, a to budu také řešit. Potom eh, ještě několik doporučení ke tvorbě politiky, jak na národní, tak na evropské úrovni. Za prvé, eh, eh, jedno slovo o Autism Europe. My jsme evropská organizace, která zastupuje asi 38 90, pardon, 90 organizací ze 38 zemích a naším hlavním cílem je Eh, podporovat práva eh, těchto lidí v Evropě eh, a připravovat řádné informační podklady. Podporujeme výzkum, spolupracujeme s rozhodujícími instancemi a musím říct, že Evropský parlament nás vždy přijímal velice střícně. Jsme tedy s vámi velice rádi zase. Každý rok Eh, děláme různé iniciativy a různí mm, poslanci Evropského parlamentu tu nás podpořili v minulosti a doufáme, že nás podpoříte i do budoucna, protože teď přesně budeme mít kampaň k zaměstnanosti. Ale eh, k eh, hlavnímu tématu dnešnímu. Nejdříve tedy něco k autismu. Autismus se eh, vyznačuje s problémy se sociální interakcí, se sociální komunikací. Podle eh, určitých diagnostických kritérií lidé autistického spektra mají eh, omezené repetitivní chování a specifické oblasti zájmu. A někteří mohou být velice citliví na světlo a na zvuk a to samozřejmě způsobuje problémy, když se nacházejí v neadekvátně osvětleném prostředí. Čili jak to vypadá se zaměstnaností autistů? A obecnou, obecně se zaměstnaností. Víme, že 74% evropské populace všeobecné je zaměstnáno pokud jde o postižené, tak je to asi 48%, ale pokud jde o lidé, lidi autistického spektra, tak to padá znovu a nemáme eh, oficiální data z evropských eh, zemí, máme jenom různé studie a je to, jak se říkala, velice nízké. Například průzkum eh, z Velké Británie ukázal, že 16, jenom 16% má Eh, pracuje na plný pracovní poměr a mm, na 16% na částečný. A nezměnilo se to od roku 2007. Ve všech kategoriích v Evropě. <clears throat> Jak už jsem tady říkala, eh, haduje se, že méně než 10 Eh, lidí autistického spektra je teď zaměstnáno a řada z nich je v, v podporovaných pracovních místech nebo v chráněných dílnách a, a nebo v eh, špatně placených pracovních místech. Takže je třeba to udělat hodně ke zlepšení situace. Většina eh, lidí, kteří mají největší potřebu podpory, nejsou ve statistikách, žijí v institucích nebo v rodinách a které eh, si často potřebují, eh, potřebují více podpory každodenně. A potom eh, výzkum také ukazuje, že lidé autistického spektra mají průměrnou vyšší kvalifikaci, většinou mají dostatečně placená místa a nehledají si místa na základě, nebo nedostávají místa na základě své kvalifikace. Čili jaké jsou tedy eh, hlavní bariéry jejich zaměstnání? Samozřejmě jsou to bariéry související s autismem eh, samotným. Je těžké eh, dostat práci, když máte komunikační problém. Uvidíte mm, malé video, které vysvětlí tu obtíž. Nedostatečný přístup k zaměstnání eh, není jediná diskriminace, které eh, čelí autisté. Částečně jsou diskriminováni i pokud jde o mm, mm, přístup eh, k komunikaci. Také hodně jsou vylučováni ze školy a ukončují předčasně docházku, protože je těžké naplnit jejich potřeby. A také mají nedostatek příležitostí, pokud jde o učňovské vzdělávání nebo profesní vzdělávání. Potom eh, jsou tady také eh, předsudky, spousta lidí se eh, na straně podniku. Zaměstnavatele se obávají, že tito lidé mohou vytvářet problémy na pracovišti, že nebudou a nevěří dovednostem autistů. A také jsou tady samozřejmě bariéry během náboru. A tady taky uvidíme krátké video, které eh, eh, připravili naši členové z Británie, Národní autistická společnost, a které eh, opravdu ukazuje, jaké problémy existují. Please, follow me. Congrats on all the awards. So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 unemployable. I'm autistic, and sometimes I get too much information. So this video illustrates Toto video velice dobře ilustruje některé překážky, kterým čelí lidé s poruchou autistického spektra, například eh, příliš eh, podnětů na Ehm, smysly, způsob, jakým jsou vedené pohovory, například příliš otevřené otázky, přitom by třeba bylo lepší spíše ohodnotit praktické vykonávání některých úkolů, které jsou důležité pro to, jednot, pro to konkrétní eh, povolání nebo pro tu konkrétní pozici. Uh, takže nedostatek podpory, to bylo rovněž řečeno v rámci jednoho průzkumu ve Spojeném království. 42% dospělých s autismem řeklo, že potřebují nějakou podporu při hledání zaměstnání, ale pouze 12% z nich ji opravdu dostává. 13, eh, 4% řeklo, že se domnívají, že ti lidé, kteří jim vlastně pomáhají s tím hledáním práce, sami dobře nerozumějí autismu. Takže ti lidé, kteří vám mají pomoci najít práci, sami nerozumí příliš eh, té poruše a souvisícím věcem. Hovořili jsme zatím o problémech a překážkách, ale myslím si, že je také důležité, abychom zdůraznili i silné stránky eh, osob s poruchou autistického spektra, Vidíme, že je zde také potenciál těchto osob. S autismem jsou spojené různé překážky, ale zároveň e, jsou zde různé silné stránky, které mají tyto osoby. Například výzkum ukazuje, že osoby s poruchou autistického spektra jsou velice dobří při různých systematizačních pracích, že se dokážou dobře soustředit, e, mají dobré vizuální schopnosti, eh, mohou být odborníci v nějaké konkrétní úzké oblasti, protože často se zajímají o jedno konkrétní úzké téma. Mohou být velice metodičtí, mají dobré eh, pozorovatelské schopnosti a také přemýšlejí trošku jiným způsobem, takže mohou třeba přecházet s nějakým novátorským způsobem. Také je rovněž eh, doloženo, že lidé s autismem Eh, výrazně přispívají i v oblasti vědy. Jsou kreativní, mají také, jsou to také mm, důvěryhodní, poctiví zaměstnanci. Samozřejmě každý člověk je trochu jiný, nemůžeme říci, že úplně všechny tyto vlastnosti má každý pracovník, který má poruchu autistického spektra, ale je důležité vzít to v úvahu. Takže je důležité také vzít v úvahu i o, to, o jakou konkrétní poruchu toho autistického spektra se jedná. Ale je dobré využít, pokud ten člověk má tyto silné stránky, tak je dobré eh, na ně navazovat a využít je, zejména když se připravují různé programy pro pomoc těmto osobám. Jak najít zaměstnání? Takže jaké jsou faktory úspěchu? Pokud chceme prosazovat eh, kvalitní podpůrné programy, tak je důležité vycházet ze silných stránek a zájmů těchto osob. Také je důležité mít eh, personalizovaný, individualizovaný přístup ke každé osobě, protože každý člověk je jiný. Je důležité identifikovat jejich potřeby, ale také i třeba jejich zvláštní zájmy. Musí dojít také k úpravě pracoviště. Například eh, ten pracovník upřednostňuje Eh, klidné pracovní místo, kde třeba nebude příliš ostré osvětlení. A také je důležité, aby ti lidé vůbec měli přístup získat to zaměstnání. Musí mít také mm, eh, důležité, aby se mohli učit, ale také, aby měli určité programy, jak získat praxi. A co zaměstnavatele? Ti eh, potřebují mít lepší metody, aby věděli, jaké strategie fungují a jaké nefungují pro ty programy s lidem s poruchou autistického spektra. Zaměstnanci mají také eh, ve svých povinnostech jak si určitou, vést určitou osvětu o eh, autismu na pracovišti, eh, poučit třeba vedoucí pracovníky. A je také důležité, aby toto všechno začalo už v, v období, kdy tyto osoby jsou dospívající, aby se vlastně všechno nastavilo dobře tak, aby z toho vzdělání mohli přejít do pracovního procesu. Pak můžeme pohovořit o různých druzích eh, zaměstnání, které je vhodné pro osoby s poruchou autistického spektra. Můžou um, pracovat na běžných pozicích, pokud tam je přiměřená úprava pracoviště, mohou být také v různých podpůrných eh, programech eh, na pracovním trhu. Už jsme viděli třeba příklady, kde se pracuje s novými technologiemi. Také zde může být speciální eh, úprava určitého povolání, určité pozice pro využití schopností této osoby. Někteří, eh, některé osoby se také rozhodnou podnikat sami, protože nemají dostatek pracovních příležitostí v té, na tom běžném pracovním trhu takže pracují třeba v oblasti sociální ekonomiky, založí třeba nějaká družstva a mm, také mohou třeba pomáhat dalším osobám s autismem. A pak zde jsou ty chráněné dílny. To se úplně nepovažuje za mm, pozici, která je v souladu s umluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Je to určitá specifická práce, ovšem pokud tak pokud cílem té chráněné dílny je pomáhat těm eh, osobám, aby si třeba zlepšili svou kvalifikaci a získali různé dovednosti, aby, které pak mohou využít na běžném pracovním trhu, tak to může být užitečné. Ale hlavním cílem nemá být práce v chráněné dílně, ale má to být práce na běžném pracovním trhu. Jaké podpůrné metody můžeme použít pro eh, zaměstnávání osob s poruchami autistického spektra? Může to být specializované poradenství, které se týká nejenom lidí, kteří už pracují, ale také lidí, kteří teprve hledají svou, své zaměstnání. Ehm, je důležité, aby ta e, pozice dokázala využít dovednosti té osoby, tak je důležité třeba poradenství s tím, jak probíhá pracovní pohovor nebo s tím, jak upravit pracoviště. Pak je také důležitá soustavná podpora a poradenství, které e, pomáhá jednak těm samotným zaměstnancům, ale také i třeba zaměstnavatelům nebo kolegům té osoby. V různých zemích e, vznikly různé programy, zejména se to týká informačních nebo oboru informačních technologií. Například v Dánsku existuje program Specialistern, zahájen byl s cílem vytvořit 1 milion pracovních pozic pro osoby s autismem. Spolupracují s velkými firmami a každá osoba s autismem získá pětiměsíční výcvik, než začne pracovat. A e, ty firmy tak, nebo ta, ta, ta, tato, e, tento systém přináší přidanou hodnotu pro, i pro ty zaměstnavatele. E, tento systém se využívá třeba ve společnostech. Paserk v Belgii, Otikon v Německu. E, takže vidět, že to funguje. To znamená podpora těch osob, e, určitý coaching a úprava pracoviště. Passwerk a Autikon byly ty firmy. Ale pak je také ještě důležité si uvědomit, že třeba ne Eh, všich, všichni osoby s autismem mají zájem právě o oblast informačních technologií, lidé mají eh, různé zájmy, takže je důležité, aby takové podobné programy vznikly nejenom pro oblast eh, informačních technologií, ale i pro další oblasti. Například v různých průzkumech se ukazuje, že lidé s autismem mají zájem pracovat třeba v oblasti živého umění, administrativní práce, nebo třeba chtějí pracovat v knihovně nebo v muzeu. Takže je důležité mít to na paměti. Mm, Znám třeba eh, jednoho kolegu, který mm, se zajímá o politiku, ale všechno, co se týče počítačů, naprosto nenávidí. Teď se dostávám do k poslední části své prezentace. Chtěla bych vám teď ještě trošku eh, připomenout celý legislativní kontext, který existuje na úrovni EU. Takže víte, že všechny členské státy již ratifikovaly umluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tam je zejména důležitý článek 27, který se týká práce a zaměstnání. Má to posílit přístup na pracovní trh a při provádění této umluvy bylo v roce 2015 eh, bylo doporučeno, aby Evropská unie také přijala určitá opatření, která mají zlepšit eh, nebo která mají přinést konkrétní kroky, jak eh, měřit, nakolik jsou osoby s zdravotním postižením zaměstnávány a také zlepšit jejich míru zaměstnání. A zejména se to má týkat osob s intelektuálními nebo psychosociálními poruchami, takže to je přesně to, o čem hovoříme dnes. Eh, pak zde máme také eh, rozvojové cíle tisíciletí a eh, cíl 5, cíl 6. Také zde máme směrnici o rovném zacházení na pracovišti, která zakazuje diskriminaci v oblasti zaměstnávání. Dalším nástrojem je Evropský pilíř sociálních práv, který říká, že zde mají být aktivní opatření, která mají pomáhat k zaměstnávání těchto osob, e, také třeba různé zaměstnanecké služby, které mají napomáhat tomu, aby i osoby s zdravotním postižením se mohly účastnit e, pracovní, na pracovního trhu. Jaká máme doporučení? Měli bychom dále pracovat na tom, aby se zlepšila situace osob poruchami autistického spektra. Máme určité informace na národních úrovních, ale je také tedy důležité spolupracovat. Takže zaprvé je zapotřebí schromažďovat údaje, Eh, zatím nemáme k dispozici úplně všechny údaje, které se týkají osob eh, s eh, autismem, které pracují nebo v jakých pozicích pracují. Také, zlepši, také je důležité ještě stanovit určité cíle, jak zlepšit, navýšit zaměstnanost těchto osob. Je důležité navrhnout určité cesty pro zaměstnávání osob s autismem a sledovat výsledky. Dále je také důležité prosazovat eh, to, že osoby s autismem mají potenciál pro zaměstnance, pardon, pro zaměstnavatele. Dále je důležité investovat do výzkumu a monitorovat výsledky dospělých lidí s autismem a je důležité rovněž navrhovat nové podpůrné programy. Význam má také i další ehm, služby, které pomáhají uchazečům o práci. Eh, tyto služby, které pomáhají eh, hledat práci, musí, být také, musí mít také dobré znalosti o autismu a také je důležité, aby zaměstnavatelé poskytovali přiměřenou úpravu. A dále je důležité prosazovat další přístup ke vzdělávání. Ehm, veřejné orgány mají zapot, by měly jít příkladem a třeba více nabírat osoby s autismem eh, do, eh, na pozice veřejné zprávy. Eh, jsou zde také různé pilotní programy pro učně a také je důležité um, reagovat na to, že někdy ty, ti lidé váhají, zda mají do zaměstnání, protože se bojí, že to pro ně nebude tak výhodné, jako když pobírají různé dávky. Takže by to měla být vyřešeno. Eh, teď je důležité, aby na evropské úrovni byla schválena silná eh, evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období 2020-2030. Ta bývalá strategie se teď přeskoumává. Tato strategie musí být podpořena dostatečnými zdroji a otázka zdravotního postižení eh, musí být řešena v rámci všech eh, odvětví politiky, včetně zaměstnanosti a musíte být také účinný koordina, koordinační mechanismus. To znamená, budeme eh, přeskoumávat všechny budoucí legislativní návrhy, také s ohledem na to, jaký to má dopad na osoby eh, se zdravotním postižením. Evropská komise také může navrhnout novou závaznou legislativu, která by se týkala takzvané přiměřené úpravy a ta pravidla by měla platit v celé Evropské unii. Je důležité vůbec definovat, co to znamená tedy ten koncept přiměřené úpravy pracoviště a jak to má vypadat v případě osob s autismem. Mm, rovněž je významné zlepšit schromažďování údajů, které se týkají osob se zdravotním postižením a je důležité, aby to bylo rozčleněné podle druhu zdravotního postižení. Pak je důležité schválit eh, silné nařízení, které se bude týkat Evropského sociálního fondu Plus, ESF Plus, který bude využívat Fond Evropské unie pro posílení začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti. A dalším doporučením je zlepšit eh, možnost využívání osoby eh, svobody pohybu. Měly by zde být také harmonizace ohodnocení ehm, stupně zdravotního postižení. A zatím to tak není a vlastně zatím eh, ty, ty osoby se zdravotním postižením ehm, čelí takové překážce, která jim zabraňuje ve svobodě pohybu. Další doporučení. Podporovat výzkum a sociální investice a iniciativy na podporu inkluze v práci osob s autismem. Dále podporovat různé osvětové akce, zvyšování povědomí, třeba taková akce, jako se probíhá dnes. A rovněž bych zde měl, to všechno mělo probíhat ve spolupráci s organizacemi, které právě zastupují osoby eh, s těmito potížemi. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkujeme za tuto prezentaci. Eh, ukazuje se, že rozdíly mezi členskými státy, které se týkají jejich přístupu k osobám se, s poruchami autistického spektra, jsou velké. Některé země činí velmi mnoho ve svých politických koncepcích, snaží se integrovat osoby s autismem. A pak jsou některé země, jako je třeba i má vlast Slovensko, opravdu mm, je s musím říci, že třeba má země v této oblasti eh, se snaží dost málo. Vím, že se třeba konají různé konference o osobách s autismem i o dětech s autismem. A byla jsem velice smutná, když jsem slyšela všechna ta fakta, všechny různé konkrétní příběhy. E, dochází k vylučování těchto osob e, ze vzdělávacího systému, ale i třeba z pracovního trhu, nebo mají špatný přístup k sociálnímu přístupu, e, k sociálním službám. Pak eh, je zde vlastně ještě skupina osob eh, s Aspergerovým syndromem. Jsou to osoby, které mají často velice vysoké IQ, ale mají nízké sociální dovednosti. Rovněž jsem slyšela různé zkušenosti těchto osob. Tyto osoby mají často třeba vysokoškolské vzdělání a přesto nemohou těmi znalostmi a dovednostmi přispět naší společnosti, i když se snaží, protože ta společnost je stále odmítá. A poměrně velký počet těchto mladých lidí nakonec eh, ta situace dožene k sebevraždě. To, že z vás stále někdo odmítá a vylučuje ze společnosti. Takže to, ta situace je nesmírně smutná. Upřímně se domnívám, že je zapotřebí s tím něco udělat. Děkuji za tuto prezentaci a děkuji zejména za všechna ta doporučení, která byla eh, součástí vaší prezentace. A teď je prostor také prostor pro členy EMPL a jejich otázky. První paní Grofy. Ano, děkuji paní předsedkyně a děkuji také za eh, skvělou prezentaci. Má otázka se týká procenta evropské populace, které se nachází na tomto uh, spektru, na to 1%. Je to šokující, protože to znamená, že každých 16% eh, těchto lidí, jenom, jenom 16% těchto lidí má práci na plný úvazek, což je velice nízké procento a zvláště je to problematické vzhledem k tomu, že, jsme, eh, že si vezmeme to, že autisté mají mnohem, často nebo vysoké procento jich má vyšší než průměrný intelekt, takže z prezentace také jasně vyplynulo, <clears throat> že schopnosti a talent autistů nejsou dostatečně oceněny na mnohých pracovištích a zpráva také vypíchla to, že většina autistů eh, se nekvalifikuje mm, na určité pozici, takže to je má otázka. Já si myslím, že tam je toho možné udělat hodně, ale eh, často je problém v tom, že tito lidé nemají dostatečnou podporu. <clears throat> to je ústřední problém. Mám 26-letého eh, syna, který má autismus, podařilo se mu eh, dokončit školní docházku, dostal v matematice úplně ty nejvyšší známky, podařilo se mu to, eh, dostal se i na univerzitu, ale bohužel eh, z důvodu nedostatečné podpory během adolescence a během univerzity se mu nepodařilo dostat dál než do druhého ročníku, protože měl katastrofické zdravotní mentální problémy, ze kterých se nikdy nedostal a myslím si, že nepředstavuje pouze jedince, který se potýká s takovou situací, ale představuje velký, velké procento, velkou část autistů, kteří naráží na tyto problémy. Takže má otázka na um, výbor je, co můžeme ještě dalšího udělat pro to, abychom zajistili, že během těchto kritických let, eh, kdy se autisté vyvíjí, co můžeme udělat pro to, aby lidé nevypadli z toho systému, abychom eh, splnili všechny potřeby, které mají. Myslím si, že je možné dělat ještě více, proto abychom zajistili vhodnou podporu, abychom eh, podporovali mentální zdraví autistů. Je to opravdu zásadní. Musíme je chránit zvláště během těch kritických eh, let. Tam můžeme udělat opravdu velký rozdíl, zajistit také, aby se v budoucnu byli schopni nalézt práci, když budeme mít nějaká ustanovení na ochranu jejich mentálního zdraví, abychom během vzdělávání například se na to zaměřili, aby potom ve chvíli, kdy se dostanou na pracovní trh, byli zaměstnatelní, jak je můžeme chránit. Děkuji. Děkuji, paní Langensiepen. Já, ähm, Já budu mluvit německu, mnohokrát děkuji za uh, tuhle uh, skvělou prezentaci. Vy už jste to v některých ohledech dala velice eh, jasně najevo. Řekla jste, že lidé s postižením, s autismem jsou eh, jednotlivé osobnosti, jsou to individua a nedá se říct, eh, jestli to nebo to konkrétně pomůže na podporu toho daného člověka. Já bych předem ráda poznamenala, že Eh, je tady také otázka eh, v utrpení. Eh, lidé s postižením, lidé s autismem nemusí trpět, protože jim se zdá, že je všechno v pořádku, ale jenom svět jim říká, že není. Jde o určitý mentální posun ve společnosti. Prostě eh, s těmi lidmi je všechno v pořádku, ale eh, jenom eh, s tím jejich okolím tak trochu není. To bych ráda konstatovala. Je třeba také jasně dát najevo, Zejména u lidí s autismem eh, je tady eh, právo na práci, eh, právo na zaměstnanost. Jedná se o lidské právo, nejenom o dobrou vůli, jak hovořila předřečnice. Musí to být docela jasné. Děti mají právo na vzdělání, to není nějaké jenom přání, to je jasná mezinárodní umluva. Eh, pracovní místo se musí eh, zaměřit na eh, ty lidi a ne lidi na něj. Vy jste už o, o, hovořil o některých věcech. Co by bylo z vašeho pohledu za takové, tak, takové, takový správný mm, příklad praxe v Evropě? Eh, odkud se můžeme eh, poučit. V Norsku jste říkala, že už eh, je to dobré v zemi paní předsedkyně, třeba to ještě optimizovat, mírně řečeno. Takže co byste doporučila vy? Toť vše ode mě. Děkuji. Mr. Kimperopoulos. Pan Kimperopoulos. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já se domnívám, že prezentace, kterou jsme si vyslechli, byla opravdu velmi dobrá. Velmi dobře tam byla popsána situace, se kterou se potýkají naši spoluobčané eh, trpící autismem. Možná se to týká i obecněji eh, ostatních občanů s postižením. Bylo tam vysvětleno, jaká je situace na celoevropské úrovni. A také daná prezentace nastínila řadu otázek. Hovořilo se o chráněné práci, o chráněných dílnách a také o tom, že mezi autisty je vysoké procento lidí, kteří se potýkají s chudobou. Já bych měl jednu otázku. A také jeden návrh. Nejprve otázka. V rámci našeho výboru bychom se měli věnovat otázkám, které eh, během prezentace zazněly. Měli bychom o nich hovořit eh, více dohloubky. Ale mě by zajímalo, jak vaše organizace spolupracuje s jinými organizacemi, které pracují s autisty. Jakým způsobem vy chcete řešit tyto otázky? Protože se to netýká pouze eh, autistů, ale osob s postižením obecně. Také si myslím, že firmy by měly být proškoleny tak aby věděli, jak k osobám s postižením přistupovat. Mne by konkrétně zajímalo, zda by eh, nebylo dobré se nějak eh, zaměřit právě na eh, komunikaci, protože nejsou tady vyloučeni pouze autisté, ale obecně osoby s postižením, takže jak na celoevropské úrovni v této souvislosti postupovat. Pan Durán, prosím. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám eh, za nesmírně eh, zajímavou prezentaci. Ta debata, eh, která už se tady rozjela po té, co zazněla prezentace od Autism Europe, ukazuje, že je před námi ještě dlouhá cesta. Paní předsedkyně poukázala na odlišnost řešení v jednotlivých zemích. Mluvila jste o své vlasti. Já můžu říct, že u nás v Polsku situace taky nevypadá dobře, i když eh, za dlouhá léta se nám podařilo několik důležitých řešení mm, udělat. Ale eh, důvodem eh, k autismu je tedy určitá mentální bariéra. My se bojíme toho, že Mm, ti lidé nejsou eh, přizpůsobeni eh, k eh, fungování ve společnosti. A proto jsem přesvědčen, že nesmírně důležité jsou sociální kampaně a opravdu bych doporučil všem, aby použili všechny možné způsoby a, a Mm, snažili se eh, kampaněmi měnit eh, mentalitu eh, společnosti, protože ty bariéry jsou především v našich hlavách. Chtěl bych ještě zareagovat několika větami na téma situace na trhu práce pro osoby s autismem. Tady klíčovou otázkou je vzdělání. Když vezmeme v úvahu, že podle Eurofondu 26 Eh, postižených eh, se základním eh, vzděláním pracuje, jenom 46 se středním a 76 se vyšším vzděláním. To ukazuje, jak velice důležitá je, důležité je inkluzivní vzdělávání. A na to je třeba poukázat. A potom existuje už určitě spousta zajímavých řešení, které třeba a prosadit. Dobrým příkladem je Eh, manuál Autism at Work, eh, eh, který je výsledkem výzkumného projektu a takových by mělo být co nejvíc. Myslím si, že klíčová otázka k řešení těch problémů, o kterých se tady bavíme, je asistované zaměstnání s oporu o nějakého trenéra, pracovního, osobního poradce a samozřejmě individuální prostředky, které jsou tady také nesmírně důležité. Paní přednášející upozornil na důležitou věc, eh, které se říká důchodová past nebo eh, dávková past. To ty lidi eliminuje z trhu práce. A já bych se chtěl zeptat na dobrá řešení, eh, která Autism Europe používá, nebo na která narazil, která by mohl doporučit, protože u nás je například taková situace, že spousta lidí je v té pasti a nechce se pustit do zaměstnání a to je eh, stigmatizuje a vylučuje. Každopádně děkuji vám eh, za eh, prezentaci nesmírně zajímavé téma, je třeba se jim zabývat. Děkuji. Madame Dura Fernandez. Paní Dura Fernandez. Dura Ferrandis, je to správně? Takže paní Ferrandis, prosím. Děkuji. Budu hovořit španělsky. Nejprve bych chtěla eh, poděkovat řečnici. Děkuji vám především za to, že jste nám eh, nastínila nejenom problémy, kterým eh, autisté čelí, ale také, že jste vypíchla jejich potenciál. My se často zaměřujeme pouze na ta omezení a na problémy a opomíjíme možnosti a potenciál, který tito lidé mají. Vaše prezentace se mi tedy opravdu líbila a velmi se mi líbilo, že se zaměřujete na lepší integraci a právě na ten potenciál lidí. Mezi různými členskými státy panují velké rozdíly, pokud je například o integraci na pracovní trh nebo sociální integraci lidí, eh, kteří mají poruchu autistického spektra. A má otázka zní, máte nějaké konkrétní údaje nebo analyzovali jste rozdíly mezi eh, jednotlivými zeměmi a jaké faktory stojí za vyšší nebo nižší úrovní integraci eh, v jednotlivých zemích. Některé faktory jsou společné, například vzdělávání, inkluzivní podnikání, dále specifické právní předpisy, které usilují o podporu pro tyto lidi. Ale kromě toho by mě zajímalo, zda máte konkrétní údaje eh, podle jednotlivých zemí, které by ještě dále vysvětlily tyto faktory eh, napomáhající lepší integraci. Máte nějaké takové informace, které by nám umožnily také pochopit eh, případné, případné vytvoření evropského rámce v této oblasti? Potom existuje eh, řada dalších skupin osob s postižením, to je pravda, ale zároveň se musíme zaměřovat na specifika jednotlivých skupin, tak abychom mohli vyřešit problémy, eh, kterým daná skupina čelí. Děkuji. Děkuji, pan Pislaru. Já tentokrát budu hovořit rumunsky. Děkuji. Takže k této otázce, k autismu. Řekl bych, že se jedná o velmi specifické téma, protože já osobně eh, v rodině máme bratrance, který zemřel na epilepsii, zemřel mladý, a to právě ve chvíli, kdy eh, hledal zaměstnání. Podle mne to, k čemu došlo v naší rodině, je vlastně problém eh, související s přístupem k příležitostem. Podle mne je možné tento problém rozdělit do dvou kategorií, respektive má dva různé aspekty. Jednak je tam eh, otázka diskriminace a práv, jednoduše řečeno, jde o práva které, tato os, které tyto osoby eh, mají, lidé s autismem, jsou to práva, která jsou flagrantním způsobem porušována společností. To znamená, dochází tam k diskriminaci a neznalost je často právě u kořenu, u původu eh, té diskriminace. My těmto lidem prostě nedáváme možnost eh, dostatečným způsobem přispívat společnosti. Z toho důvodu jejich práva tedy nejsou respektována. To je jedna věc, ale já bych se dnes chtěl zaměřit spíše na ten druhý aspekt, který přímo souvisí s našimi eh, kompetencemi jako výboru pro zaměstnanost. Konkrétně jde o možnost, to příležitost tyto osoby, eh, tyto osoby s postižením, konkrétně s autismem, začlenit do společnosti. Musíme pochopit, že to nejsou pouze výdaje, ke kterým přistoupíme z toho důvodu, že budeme těch lidí litovat nebo z nějakých jiných důvodů. Ne, je to skutečná investice do naší společnosti. Je to investice, která musí být, eh, nebo musí k ní dojít minimálně na třech různých úrovních. Na úrovni vzdělávání, jak už říkali přede mnou kolegové. Dále, je to investice eh, na úrovni zdraví, do zdravotnictví, protože tady jde o velmi specifické postižení, specifickou nemoc a my musíme vzít v potaz jeho symptomy a potom je to také investice na úrovni vzdělání. Je totiž důležité, vlastně nutné, aby tito lidé našli práci v naší společnosti. Já bych řekla, že hlavní problém, kterému musíme v Evropě čelit, je to, že velká část společnosti se zaměří pouze na práva. To je v pořádku, ale tím pádem ztrácíme ze zřetele další aspekty. Nebereme v potaz tu kapitolu otázku e, investic. My tady v Evropském parlamentu máme možnost dát na stůl, dát k dispozici nějaké konkrétní nástroje. Máme například Invest EU 4 miliardy eur investic do sociální oblasti. To je taková příležitost, možnost pokročit ku předu investice do sociální oblasti, které mimochodem zaručuje Evropská, instituční, eh, Evropská investiční banka, mohou být použity právě za tímto účelem, abychom eh, vytvořili ty nejlepší podmínky ve všech společnostech a umožnili integraci všech těchto lidí, kteří se eh, zapojit do společnosti chtějí. Mým velkým přáním je, aby během tohoto legislativního období Evropský parlament přispěl k integraci těchto lidí do společnosti. Ať už se nejedná pouze o um, práva a tím pádem o diskriminaci, ale ať to také bereme jako investici do naší společnosti. Prosím, pan Majorino. Děkuji, paní předsedkyně. Toto, um, tato příležitost je opravdu velice zajímavá a stimulující. Děkuji také uh, našim hostům za poskytnuté informace. Já se domnívám, že pokud hovoříme o autismu, musíme samozřejmě, nebo hovoříme samozřejmě o velmi důležitých a o velmi rozdílných aspektech, o různých eh, typech, eh, různých eh, životních podmínkách. Ale my se tady v této instituci musíme ptát, co můžeme reálně udělat. Má otázka na našeho hosta, tedy je spíše taková žádost, žádost i na předsednictví, abychom se tím dále zabývali, abychom postupovali tímto směrem dále. Na výboru budeme hovořit i o dalších otázkách, například o minimálním platu. A my bychom se měli snažit zapojit do toho různé aspekty. Navázat například platové podmínky eh, pracovníků v Evropě, měli bychom to nastavit tak, aby eh, se to nedostalo na nějakou nepřijatelnou úroveň. A stejně tak tady u otázky postižení si myslím, že na základě toho nutného dokumentu, kterého, od kterého nemůžeme odstoupit. To znamená, jde o úmluvu o právách osob s postižením. Tedy tam bychom měli postupovat stejně. Měli bychom se snažit nastavit to na takovou úroveň, která bude prostě zaručena a zaručí nutnou podporu, nutnou pomoc. Musíme mít um, například politiky o inkluzi, politiky o začlenění na pracovní trh. To si myslím, by měla být naše úloha. Tam bychom měli postupovat. Měli bychom tedy stanovit takový určitý práh, pod který v žádném případě není možné sklouznout. Já bych tedy navrhl postupovat tímto způsobem, protože to téma se týká životních eh, podmínek osob s postižením. A tady často v různých zemích eh, to není dostatečné různé vnitrostátní politiky to neošetřují dostatečným způsobem. Řekl bych, že některé země v Evropské unii tady nabraly obrovské spoždění. A podle mne, my bychom se měli snažit tedy stanovit eh, takový určitý bod, takovou určitou hranici, pod kterou není možné v žádném případě zajít. Paní Rafalská. Já chciałam vyrazit? wyrazy uznania za... Já bych chtěla vyjádřit uznání za opravdu skvělou prezentaci, eh, věcnou, konkrétní, eh, kompetentní. Takže mnohokrát eh, blahopřeji k tomu a chci zareagovat na jednu věc, která se tady neobjevila v debatě, protože dnes se bavíme o zaměstnávání osob s autismem, ale Myslím se, eh, že klíčová je také dobrá diagnóza, včasné, eh, včasná, včasné rozpoznání a včasná intervence. A potom hm, v eh, řadě těch věcí, o kterých hovořili předřečníci v dobrém vzdělávání, rozpoznávání potřeb a dalších ehm, aktivit, Myslím, že ta otázka, o které eh, tady hovořil polský poslanec, eh, která se týká eh, té pasti sociálních dávek a omezení zaměstnání, tak tu je třeba v té věci zásadně potrhnout. A potom ty eh, rozdíly eh, v eh, řešení v jednotlivých členských státech, no tak to vyplývá z toho, jak se tam řeší společenské problémy, z hierarchie sociální tamní. Prostě ten problém sílí Ehm, střetáváme se s, tedy s narůstajícím novým problémem. Je třeba hledat dobrá řešení vyplývající z nových postupů. Eh, a já bych se zeptala, jestli ten eh, pilotní program, o kterém eh, jste mluvila, když jste prezentovala své údaje, jestli se v něm nějakým způsobem přibližujeme k tomu širokému zaměstnání milion pracovních míst pro autisty. Eh, tak kolik lidí už využilo eh, tohoto programu a je eh, šance, že by ta zaměstnanost osob s autismem opravdu nějak podstatně vzrostla v nejbližší době. Paní Zalevská, děkuji paní předsedkyně za dnešní debatu. Děkuji vám eh, tady paní z nadace eh, za diagnózu problému. Já si myslím, že to, co bychom eh, si měli dnes říct, mm, je, co budou další kroky. Že v nadcházejících několika letech nebudeme vědět jenom, jaká je situace, ale budeme také vědět, jak dál. Čili já se ptám, jestli bychom neměli takovouhle debatu eh, vést se všemi organizacemi a združeními, eh, které se zabývají eh, osobami se speciálními potřebami. Já tady nehovořím o mm, lidech, kteří nemají právní způsobilost no, potřeby. My prostě říkáme zvláštní, se zvláštními potřebami my uh, končíme projekt s Evropskou agenturou uh, ve uh, věcech uh, speciálních potřeb. Uh, tam jsou fantastická doporučení, která nám ukazují, že všude je třeba dělat přesně to tež a to tež individualizovat a sice individualizovat práci s dětmi pomýšlet na eh, konkrétní projekty ehm, pro eh, speciální místnosti, eh, včetně se stolkem pro autistické děti, speciální učebnice a také určit osoby, které na všech úrovních budou znát potřeby lidí se speciálními potřebami. Tady se hovoří o diskriminaci. Já si myslím, že zaměstnanci nediskriminují. Oni prostě nerozumějí tomu světu, nechápou eh, tě, ty potřeby. Čili eh, ministerstvo eh, školství v Polsku vám může ukázat ty výsledky, protože my už to začneme implementovat a ukazuje to, že opravdu je třeba umět se zabývat lidmi se speciálními potřebami. Není tady jediný eh, indikátor. Jak říkala i eh, paní eh, představitelka nadace, je třeba to individualizovat. My jsme různí a děti se zvláštními potřebami jsou taky různé. A samozřejmě si musíme upřímně říci, že to stojí spoustu peněz. My jsme se vynasnažili u 4,5 milionů dětí, máme 250 tisíc Eh, dětí se zvláštními potřebami. Máme 46 eh, miliard eh, na všechny děti a z toho máme 8 miliard jenom na děti se speciálními potřebami. Nikdo se na ně nemůže, dot, se jich nemůže dotknout. Pokud si upřímně řekneme, jaká jsou doporučení, tak prostě budeme ukazovat různé dobré příklady, abychom je mohli implementovat. A tady budeme moc konsolidovat činnost všech organizací, všech asociací, které jsou také financované z evropských projektů. Mr. Furlas? Pan Furlas? Děkuji paní předsedkyně a děkuji také přítomné expertce za velice podrobnou analýzu. Já se domnívám, eh, že je důležité takováto setkání ve výboru pořádat. Před pěti lety na Kypru byl autismum, autismus téměř eh, synonymem mentální retardace. Byli jsme v tom opravdu velice pozadu, nevěděli jsme, jak k té situaci přistupovat a jak s ní nakládat. Dnes je to jinak. Dnes eh, lidé, kteří trpí autismem, už eh, chodí na základní i střední školu, pomáhají jim kamarádi, jsou tam proto, aby jim mohli pomoci ve chvíli, kdy je to nutné. Já bych se teď stručně vyjádřil k tomu, co zaznělo. Jde o eh, šíření povědomí o informace. I když tady budeme o otázce hovořit 10 hodin, tak eh, z toho možná nebudeme mít takový dojem, jako jsme měli z toho videa, které jsme tady zhlédli. Možná, že na to bychom se měli zaměřit. Takový, takové krátké video, jednominutové, skvěle vysvětlilo, v čem autismus spočívá a jaké problémy autisté eh, řeší na pracovním trhu. Možná bychom se takovou logikou měli říši, eh, šířit, pardon, řídit. Možná bychom měli dělat taková malá, krátká videa tohoto typu, a tím eh, vysvětlit, co autismus je, tak aby to všichni mohli pochopit. Podle mne vydat se tímto směrem je dobrý nápad, prostě šíření povědomí, ale nějakým konkrétním způsobem. A poslední otázka, vlastně ještě dva řečníci se hlásí o slovo. Nejprve pan Saliva, prosím. A potom paní Vint. Děkuji. Chci poděkovat za prezentaci a našemu hostu obecně. Ta prezentace byla velmi zajímavá a díky tomu jsme si opravdu uvědomili, jak důležité je věnovat plnou pozornost eh, osobám s postižením, tak abychom dále pracovali na jejich integraci na pracovní trh. Pokud je konkrétně o autismus, nemůžeme přehlížet fakt, že máme v Evropě 7 milionů lidí, kteří jsou postiženi tímto problémem a abychom jim mohli pomoci, domnívám se, že Klíčem k tomu je, a to je mimochodem zaručeno také v eh, umluvě OSN o právech osob eh, s postižením, je inkluzivní vzdělávání. To jim musíme zaručit. Tedy náš vzdělávací systém nesmí lidi s, tím tyto, s tímto typem eh, postižení vyloučit. Pokud nebudeme mít plně inkluzivní vzdělávání a nebudeme mít k dispozici pomoc, tak abychom například vyškolili také zaměstnavatele. Zaměstnavatele by měli být schopni tento problém rozpoznat, uznat a také pochopit eh, denní problémy, kterým, každodenní problémy, kterým autisté čelí. Pokud to nezajistíme, tak nebudeme schopni vyřešit problémy, eh, kterým čelí autisté, pokud je o integraci na pracovní trh. A my bychom neměli přicházet o zdroje na pracovním trhu, protože i když tito lidé jsou postiženi nějakým způsobem, tak přesto mohou pozitivním způsobem přispět na pracovním trhu a přispět eh, evropskému hospodářství. Z toho důvodu je velmi důležité se na tuto problematiku i nadále zaměřovat, vytvořit si akční plán na evropské úrovni. Dále bychom měli pokračovat v investicích do inkluzivního vzdělávání, tak, abychom začlenili na pracovní trh lidé, lidi postižené autismem a dále bychom měli vzdělávat a školit profesionály i zaměstnavatele, tak, abychom mohli skutečně čelit této realitě a začlenit lidi, kteří byli diagnostikováni eh, s touto nemocí. Děkuji, paní Vent. Děkuji za velice kvalitní prezentaci. Já jsem se tam toho hodně dozvěděla, budu pokračovat v dánštině. My už máme směrnice, které eh, uvádějí, že nesmíme lidi diskriminovat ani k ní přistupovat různým způsobem, ale přesto k tomu dochází a dochází k tomu často. Proč? Firmy nezaměstnávají lidi s autismem nebo se zvláštními potřebami. Je to z toho důvodu, že firmy se domnívají, že je to příliš komplikované, nebo si říkají, že nemají čas, jsou příliš eh, zaměstnaní jinými věcmi, ale pokud jsou firmy zase tak zaměstnané a nemají dostatek času, tak si myslím, že na pracovišti je i řada jiných lidí, kteří nepracují dobře. Potřebujeme možná nějaké ehm, vhodné modely. Modely nebo příklady firm, které eh, zaměstnali tyto lidi a zaznamenali dobré výsledky. Možná bychom měli tyto případy nebo tyto situace eh, lépe vysvětlovat, šířit o nich povědomí, ukázat, že eh, firmy zaměstnaly tě, tyto lidi a získali dobré výsledky, protože ty lidi, lidé jsou prostě dobří. Nejde o to, že eh, by se chtěli chlubit a říkat, máme zaměstnáno hodně lidí se zvláštními potřebami nebo s autismem. Ne, jde o to, že bychom měli ukázat to, že tito lidé jsou zaměstnaní z toho důvodu, že jsou v něčem velmi dobří. A proto bychom podle mne neměli hovořit tolik o tom, že se jedná o lidi se zvláštním problémem nebo s autismem, ale měli bychom to prezentovat eh, například v kontextu minimálních platů, protože tito lidé jsou stejně tak inteligentní, mají stejně vysoké vzdělání jako ostatní a z toho důvodu by měli být placeni eh, na základě toho, co mohou udělat, co mohou eh, v práci udělat. A potřebujeme tedy pozitivní příklady, protože mladí lidi s autismem například nemají žádnou pozitivní perspektivu, nemají žádné příklady, eh, neznají nikoho jiného v podobné situaci, kdo mm, by byl úspěšný. Potřebujeme tedy úspěšné příklady lidí, kteří se dostali eh, k nějakému, nějaké dobré práci, podařilo se jim zaintegrovat na pracovní trh a to musíme vysvětlovat, ukazovat eh, mladým lidem. Potřebujeme tedy úspěšné příklady, které ukážeme mladým lidem a také firmám. Děkuji vám. Děkuji. My máme úspěšné příklady, osvědčené postupy v členských státech a také máme osvědčené postupy ve velkých společnostech, které už zaměstnávají lidi postižené autismem. Zvláště eh, lidi s eh, Aspergerovým syndromem, alespoň pokud vím, Silicon Valley například a ve společnostech, které tam sídlí, je to známý fakt. Jsou tím proslavené v této oblasti, že mají politiku ehm, tohoto typu, dávají lidem s autismem šanci a to je podle nás velmi pozitivní. My tyto osvědčené postupy musíme šířit dále a musíme se těmito postupy také šířit. Je to hlavní cíl, který bychom se měli stanovit a v některých členských státech je to také hlavní problém. Navzdory údajům, které máme k dispozici, takovýmto postupům nedochází. Zaměstnavatel, který zaměstná autismu nebo autiz, autistu nebo někoho s Aspergerovým syndromem, zaměstnavatele by měli vědět, že tím spíše eh, vydělají, než by o něco přišlo, přišli. Tedy politiky upravující eh, tento typ postižení ve všech členských státech by se měly zaměřit na to, že je nejprve nutné situaci eh, nebo osobu diagnostikovat a ta diagnóza musí přijít eh, co nejdříve. Dále, podpora a sociální služby musí být k dispozici nejenom samotným autismům, ale také jejich rodinám, protože ty se také potýkají s obrovským množstvím problémů. Za třetí, behaviorální terapie, které fun- která funguje, pokud je o malé děti s autismem, a v některých členských státech, například eh, na Slovensku, neexistuje nebo není zaručen přístup k tomuto typu terapie. Rodiny si to musí platit sami a je to opravdu velmi, velmi nákladné. Rodiny si to často nemohou dovolit. Z toho důvodu jejich děti nedostanou žádnou pomoc, žádnou podporu. Takže to je jedna věc. Potom za čtvrté samozřejmě vzdělávání a to jde ruku v ruce se sociální inkluzí. Nemůžeme hovořit o sociální inkluzi, aniž bychom vzali v potaz také vzdělávání, zajistili přístup ke klasickému eh, kvalitnímu vzdělávání pro děti s autismem. A v neposlední řadě jde samozřejmě o eh, úřady práce. Na ty se také musíme začít zaměřovat. Protože pouze díky fungujícím eh, službám zaměstnanosti, úřadům práce, můžeme pomoci lidem s autismem, jejich rodinám a také zaměstnavatelům. My totiž musíme zaměstnavatele vzdělávat, musíme tam být pro ně, být jim k dispozici, aby oni potom byli schopni eh, lidi s postižením zaměstnat a specificky lidi eh, postižené autismem. Teď bych předala slovo zvláštnímu hostu hostovi, eh, respektive naší, našemu hostovi, který odpoví na všechny otázky. A mimochodem děkuji vám. Děkuji, protože to dokazuje, že máte skutečně zájem na této problematice. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem členům tohoto výboru za vaši zpětnou vazbu, za vaše návrhy a otázky. Myslím si, že jste velice dobře poukázali na to, že potřebujeme komplexní holistický přístup, když chceme řešit problémy související s autismem. Nejedná se pouze o zaměstnání, nejedná se pouze o včasnou diagnostiku, o přístup eh, k, inkluzivnímu vzdělávání. Musí tam být také i podpora Eh, na tom místě, protože pokud eh, chcete, aby vaše dítě chodilo do běžné školy, ale nebude tam mít žádnou podporu, tak eh, bude mít potíže. Také je důležité, aby se vůbec společnost začala dívat jiným pohledem na osoby s autismem. Musíme zlepšovat porozumění. Myslím si, že třeba ta, ten nápad mít určité vzory, Eh, že to je velice dobrá myšlenka. Pak také eh, chystáme různé osvětové kampaně a chtěli bychom také poprosit i všechny poslance Evropského parlamentu, aby tuto iniciativu podpořili. Určitě s vámi budeme v kontaktu a oslovíme vás. Eh, také někdo z vás říkal, že je tam důležitá taková ta přechodné období. Potřebujeme, aby právě během toho přechodného období dobře zafungovaly ty různé podpůrné služby, aby ti lidé eh, neprocházeli nějakými obtížnými situacemi. Také je důležité rozšiřovat osvědčené postupy, identifikovat nejlepší modelové vzorce, které existují v Evropské unii. Víme, že v některých zemích opravdu ta, je to třeba skandinávské země nebo Spojené království, jsou země, které mohou být takovým příkladem, ale víme, že ani tyto země nejsou úplně dokonalé. Víme, že i v těchto zemích někteří lidé mají nadále potíže. Uh, takže zatím nemáme žádná všeobjímající řešení. Je zásadní i nadále pracovat na výzkumu, zjišťovat, jaké, jaké programy přináší nejlepší výsledky. Pak musíme podporovat eh, inovativní řešení, eh, výzkum, který hledá toto inovativní řešení. Pak jste říkali, že bychom se neměli zaměřovat pouze na autismus, ale měli bychom to brát obecně jako nějaké zdravotní postižení. Je pravda, že my spolupracujeme s dalšími organizacemi, které zastupují osoby s, s, obecně se zdravotními postiženími a jedno z takových doporučení, která dáváme, Eh, podporují i další organizace pro osoby se zdravotním postižením. Například při přípravě té budoucí strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením se vyjadřujeme. Nevím příliš mnoho času. Chci říci, že ráda budu spolupracovat s Evropským parlamentem i nadále. Prosím, pokud eh, chcete třeba nějakou další výměnu názoru nebo pokud chcete podpořit naše iniciativu, tak eh, se na nás obraťte. Velice rádi s vámi budeme spolupracovat a také vám ještě jednou děkuji za pozvání. Děkujeme. Eh, toto téma samozřejmě je velice zajímavé pro členy výboru EMPL, takže doufám, že to je první setkání a že určitě není poslední a určitě to povede k dalším diskusím eh, v našem výboru. Děkuji vám za to, že jste eh, mezi nás dnes přišla. And the last presentation. No a poslední prezentace, která nás čeká, je prezentace ze strany komise. Jedná se o nařízení, kterým se pozměňuje delegované nařízení. Týká se to Evropského sociálního fondu a jedná se konkrétně o definici jednotkových nákladů a paušálních částek pro ehm, uhrazení nákladů členských států ze strany komise. Takže vás vítám. Eh, paní Andrea Nosuková, dovolte mi, aby vás představila. Budete seznámíte nás eh, s prezentací, kterou připravila Evropská komise. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci říci, že zde představuji osmé, osmou verzi tohoto nařízení, které bylo schváleno v roce 2015. Já se zaměřím na ty hlavní body. Eh, samozřejmě, že znáte to samotné nařízení a také mechanismus, který má vést ke zjednodušenému účetnictví takže to původní nařízení bylo schváleno v roce 2015. Eh, budu hovořit o tom, jaká je ta situace nyní, jaká je to v jednotlivých členských státech a pak budu hovořit o jednotlivých eh, změnách, k nímž došlo. Evro- nařízení o Evropském sociálním fondu pochází z roku 2013, které říká, že komise má možnost schvalovat akty eh, v přenesené pravomoci, které se týkají právě zjednodušené Eh, zjednodušeného účtování, je to důležité pro členské státy, týká se jednotlivých eh, různých operací a tato možnost umožňuje členským státům, aby měli větší právní, právní jistotu a bezpečnost. Týká se to jednotlivých eh, orgánů, jednotlivých těch konečných příjemců, kteří všichni o tom byli informováni. Tato možnost SCO se týká pouze Eh, ohledně vý, eh, výhrad, eh, úhrad nákladů, které jsou účtovány komisi. Takže ať je to grant nebo nějaký jiný způsob finančního, ehm, nebo například třeba granty, tedy tam už teď nespadají. Důležité také je to, že tato možnost SCO byla schválena pro některé druhy operací a ale teď mohou být používány i pro další druhy operací bez nějakého předchozího upozornění. Máme zde tedy ty jednotkové náklady a paušální částky, ty, takže to mohou navrhovat jednotlivé členské státy. My tam potom uplatníme velice podrobnou analýzu v rámci našich útvarů a přeskoumáme, na jakém základě je Eh, byly definovány tyto jednotkové náklady a paušální částky a musíme zaručit to, že to opravdu odpovídá těm eh, původním eh, nákladům. A také máme možnost, aby komise Eh, přišla se svou vlastní iniciativou a navrhla konkrétní možnost SCO třeba pro určitou část, eh, pro určitou skupinu členských eh, států a také využíváme k tomu údaje Eurostatu. Evropská komise k tomu má velký závazek a bude i nadále prosazovat tuto možnost jednodušených nákladů, protože je k tomu několik důvodů. Za prvé snižuje to výrazným způsobem chybovost, protože audit eh, už eh, vlastně nevy, nekontroluje veškeré ty údaje, ale využívají se právě pouze ty paušální částky nebo jednotkové náklady. Za druhé, tato možnost SCO zrychluje možnost čerpání a provádění programů a můžeme se zaměřovat na skutečné výsledky projektu a nemusíme přeskoumávat všechny finanční otázky. Schválili jsme Eh, možnost SCO na dalších 10 eh, případů. A ještě před několika měsíci jsme schválili další možnosti využití tohoto jednodušeného účetnictví. Obsah samotného nařízení se nějak nezměnil. Je to vlastně stejné jako v roce 2015. Zaprvé je tam Eh, vysvětlení, rozsah působnosti, potom druhy operací, potom definice standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek a pak jsou tam ještě přílohy, které se týkají jednotlivých členských států. To znamená, každá, každý členský stát má svou přílohu, tam jsou definice indikátorů, měření a částek a také pokud třeba členský stát požádal o nějaký možnost nějaké úpravy, třeba kvůli inflaci, tak rovněž tyto úpravy jsou tam v, tom, v té příloze, která se týká jednotlivých členských států. Jak vypadá stávající situace? E, je zde 19 zelených členských států, které už využívají zjednodušené účetnictví pro různé Eh, také Portugalsko se k něm nyní přidává to znamená, bude jich 20 členských států, které budou používat tuto možnost jednodušeného účetnictví. Také jsem říkala, že Evropská komise má možnost eh, využít eh, takový návrh pro celou Evropskou unii a už jsme to udělali v oblasti vzdělávání, výcviku pro nezaměstnané osoby, pro poradenství a také pro výcvik nezaměstnaných osob, takže jsou to celkem čtyři oblasti. Takže celkově se to teď tedy týká 20 členských států a teď se zaměřím podrobně na jednotlivé země. Na jaké, na jaké země se to vztahuje a na jaké náklady a jaké operace se může stahovat tato, tento systém zjednodušeného účetnictví. Takže je to Francie, Česká republika, Malta, Itálie, Slovensko, Nizozemsko, Rumunsko, Kypr a Irsko. Zde došlo k pozměnění stávajících příloh. Pak jsme tam ještě přidali nové paušální částky, které se týkají technické pomoci ve Francii a v Irsku. A rovněž jsme toto delegované nařízení představili radě, bylo to 1. října. A 27. září, pardon, tedy 1. září jsme to přiložili, 27. září to bylo schváleno a zatím eh, ček, očekáváme, že eh, budeme informováni, že k tomu nejsou žádné námitky. Tato osma novelizace také mění přílohu, která se týká těch zjednodušených nákladů pro celou Evropskou unii pro oblast vzdělávání. Tam došlo k některým změnám ohledně některých zemí, kam, kde jsme dostali k tomu další přílohy. A také jsem říkala, že zde máme ještě novou přílohu, která se týká Portugalska. Jak to vypadá s těmi konkrétními operacemi, které mohou využívat možnost zjednodušeného účetnictví? Za prvé Francie. Tady jsou jednotkové náklady pro operační program pro ostrov La Reunion. Ten se týká eh, profesního výcviku jednotlivců, eh, které provádí, eh, které je prováděno ze strany státu. A pak také ještě odborné vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Je to na základě výsledků, eh, náklady eh, vypočítáváme podle počtu osob, které prošly tímto výcvikem nebo které, kteří získali určité nové kompetence pak je zde ještě paušální částka pro technickou pomoc. Týká se to operačního programu Evropského sociálního fondu pro Francii a také operační program, který se týká iniciativy pro podporu mladých. V České republice máme osm nových jednotkových nákladů a mohu říci, že zatím Česká republika má 14 takových jednotkových nákladů a Česká republika byla mezi prvními třemi zeměmi, které navrhly ty nové systémy a myslíme si, že velice brzy Česká republika opravdu bude využívat tyto systémy zjednodušeného účetnictví, takže to ukazuje, že opravdu to ukazuje, že je možné využívat tyto možnosti a pak snižovat chybovost a také zrychlit možnost čerpání programů a provádění programů. Malta Malta si vyžádala změny ke čtyřem stávajícím systémům jednotkových nákladů a pak tam máme jeden nový jednotkový náklad, který se týká eh, školného nebo mm, eh, mm, eh, které se týká podpory pro studenty stipendií. Dále Itálie, zde jsou nové dva informační programy, eh, dva nové programy, jeden se týká Lombardie a druhý je operační program Inclusione. A pak také požádali ještě o rozšíření eh, u programů, které již existují. Je to program mobility pro výzkumné pracovníky. Má se to rozšířit na tři další oblasti, kampány a další. Uh, v Itálii máme také nové jednotkové náklady pro e, podporu e, zaměstnanosti mladých. Je to tedy vzdělávání skupinové, jednotlivé, také obecné vzdělávání a také operace civilní služby. Na Slovensku došlo k, úmě, k, k pozměnám pěti, k pozměnění pěti stávajících jednotkových nákladů. Rovněž došlo ke změnám v Nizozemsku tam je nová, nový jednotkový, jedno, nové jednotkové náklady, které se týkají eh, pomoci odbo- studentům odborných škol na pracovním trhu. Rumunsko má nové jednotkové náklady pro poskytování, eh, dět- eh, pro poskytování obědů dětem v jeslích a pak ještě pro celou Evropskou unii jste, jsou věci, které se týkají Eurostatu. Potom v, na Kypru rovněž došlo ke změně, máme nové jednotkové náklady pro modernizaci veřejných, eh, veřejné zprávy, operační program zaměstnanost, lidské zdroje a sociální eh, koheze a v Irsku, to už jsem říkala, je zde nový paušální, nová paušální částka pro technickou asistenci 2300 eur na každý 1000 eur. A pak je zde také ještě nový, nová jednotková, nové jednotkové náklady pro pracovníky v určitých programech. A Portugalsko, eh, zde je nová příloha s jednotkovými náklady pro neformální vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru. Máme zde, eh, počítá, je to, počítá se to podle počtu hodin, kdy proběhl ten výcvik. Jsem velice ráda, že jste si vyslechli tuto prezentaci. Je to důležité také eh, ohledně zvyšování povědomí o možnosti využívat eh, tu možnost jednodušeného účetnictví. Také teď pracujeme s dalšími pěti členskými zeměmi a mm, hledáme nové způsoby zjednodušení účetnictví pro jejich operační programy, takže možná v dalším roce už budeme, připravíme další pozměněnou verzi tohoto nařízení a členské státy tam potom budou moci žádat o proplacení nákladů díky eh, nebo pomocí těchto zjednodušených metod. Děkuji, říká paní předsedkyně. Prosím, otázky pan Pislaro a pan Kasa. Děkuji. Já mám pouze takovou technickou otázku. Pokud jsem to dobře pochopil, pokud zde nebude žádná námitka ze strany rady, tak eh, to nějak projde, takže vy nám to říkáte pouze pro informaci, anebo můžeme k tomu také my sami třeba předkládat nějaké pozměňovací návrhy. Můžete nám ještě jednou říct, jak bude vypadat ten postup, jaké jsou tam lhuty? A za druhé říkala jste, že teď hovoříte s pěti členskými státy eh, o těch nových možnostech, takže můžete nám říct, jaké eh, jsou, nebo o jaké členské státy jde? Děkuji. Nyní otázka pana Kasy. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zástupkyni komise za tuto prezentaci. Pokud jsem to správně pochopil, tak eh, z pohledu příjemců je to tak, nebo respektive komise se snaží, aby příjemci využívali více tuto možnost zjednodušeného uh, účtování. Chcete, aby to členské státy více využívaly? Mohlo byste k tomu ještě říci něco podrobnějšího? Můžete nám třeba říci, jaké má komise plány v tom, aby to podpořila lepší využívání? Paní eh, Suková, prosím, můžete na to zareagovat? Ano, děkuji. Takže jedná se o nařízení přenesené pravomoci bylo schváleno 27. září a teď jsou dva měsíce, aby spoluzákonodárci se rozhodli, zda, to budou, se s tím budou souhlasit nebo ne, takže mohou to buď odmítnout, anebo to mohou schválit. Je to, to, to tež se týká rady. Rada řekla, že své stanovisko zveřejní velice rychle Zatím tam nebyla žádná nějaká speciální reakce, takže očekávají, že tam nebudou žádné speciální námitky. A také pokud do 27. listopadu neobdržíme žádné námitky, tak se to bude brát jako takzvaný tichý souhlas. Pak jste se ptali na ty nové členské státy Rakousko a Rumunsko, s nimi vedeme aktivní rozhovory a teď si už nepamatuji přesně, jaké jsou ty další tři země, eh, které o to mají zájem, protože na tom pracují ostatní kolegové také generální ředitelství pro rozpočet se tomu věnuje, protože chce zaručit, eh, že tam bude použitá dobrá metodika, že to budou vycházet z dobrých statistických údajů a že nakonec eh, tam bude zajištěno, že ta myšlenka jednoduššího účetnictví bude, pros, bude prospěšná pro tyto členské státy. Někdy také necháváme na, samotné členské, na samotných členských státech, aby připravili svou metodiku a své metodiky výpočtu a aby nám to navrhli jako svou iniciativu. na možnost využití jednodušších učetnických eh, metod eh, se dívám pozitivně. Už teď ji využívá tuto metodu 20 členských zemí. Pak máme ještě tu metodu pro celou Evropskou unii. To znamená, členské eh, země mohou využívat ten systém paušálních částek nebo jednotkových nákladů. V jednotlivých členských státech vedeme různé semináře, kde vysvětlujeme ty věci. Pak máme určitou síť pro zjednodušení. Eh, Jedno z takových témat, o kterých hovoříme, je třeba to, jaké ty metody se využívají, jaké mm, způsoby se vyvíjejí a co je možné využít pro to, aby ty programy mohly být rychle provedeny. A také je důležité, aby ta možnost zjednodušených eh, účetnictví mohla být různě mm, adaptována podle různých kritérií a aby také tato možnost mohla být využívána i v budoucím programovacím období, aby se to nemuselo znova nějak, eh, aby, se, aby, aby tam nebylo nutné nějak to všechno znovu schvalovat a ověřovat. Takže to důležité, aby se to pro to budoucí programovací období nemuselo znovu všechno schvalovat. Dobře, děkuji. A ještě jste se ptali na lhuty. Takže co se týče Ample, pro nás je lhuta pro podání námitky 6. listopadu a lhuta pro radu nebo Evropský parlament je 27. listopadu, jak říkala zástupkyně komise. Ještě pan Pislaro. Ještě mám jednu takovou technickou otázku. No, ale to by 6. Eh, listopadu, tak je to v zásadě zítra. Na základě této prezentace my si samozřejmě pročteme ten dokument. A pokud budeme mít připomínky, tak jak Eh, námitka znamená v zásadě ne. Není eh, jiná varianta, takže je to buď ano a nem. To je poměrně jednoduché. Já jsem to pochopil. To je zcela jasné. Otázkou je, i když si velice vážím té prezentace komise, tak bych rád požádal komise, aby přicházela za parlamentem trochu dříve když předkládá takové delegované akty, tak abychom na výboru MPL mohli mít dost času společně rozhodovat na zasedání koordinátorů, jestli máme námitku nebo ne. Teď to vypadá, že procedurálně nebudeme schopni předložit jakoukoliv námitku. Ne, že bychom ji měli, ale jedná se o procedurální věc. Čili je to jako laskavá žádost, pokud to bude možné, abyste do budoucna přicházeli trochu dříve a umožnili nám se dovědět o takových věcech. To je taková druhá připomínka ode mě. To je eh, eh, právo jednotlivců eh, přijít s námitkou právo jednotlivých poslanců. Není to na koordinátorech. Takže pokud tady bude námitka jednotlivého poslance, tak se to bude projednávat kde? Nebo co se stane? Nebo stačí, když... Nebo stačí, co, co se stane? Takže pokud je námitka, tak to předložíme na koordinátorech. Takže abych to ukončil. Tak já bych eh, rád eh, řekl, že jsem rád, že komise nám to představila, ten delegovaný akt, eh, to je podstatné, ale za naší frakci bych rád požádal komisi, aby přicházela trochu dříve, aby nám umožnila nějak reagovat. Protože teď ta procedura vlastně není možná. I kdybychom měli teoreticky nějakou námitku, tak ji nemůžeme učinit. No, komise eh, tuhle tu prezentaci dělá eh, jako eh, dodatek k té písemné proceduře, která už byla mnohem dříve. Tak vám mnohokrát děkuji za prezentaci. No, já řeknu svým poradcům, eh, aby se podívali, kdy to jste to opravdu poslali. Dobrá, takže tímto končím dnešní zasedání a děkuji vám všem. A děkuji vám za všechny zajímavé otázky, za všechny ty prezentace. A pokud je o příští zasedání, tak bych ráda řekla, že to bude 12. listopadu. Děkuji vám.